Vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové. My dobře víme, že v tuto chvíli právě končí plenární zasedání, pravděpodobně skončí za minutu či dvě, takže dovolte, abychom rovnou zahájili naše jednání protože už máme tři minuty po sedmé. Vítám tu dezignovaného pana komisaře a místo předsed, předsedu komise pana Maroše Ševčoviče na slyšení. Doufejme, že už to je naše poslední slyšení v letošním roce. Máme tu dva výbory, výbor pro životní prostředí, výbor pro průmysl, ITRE a ENVY. A my už jsme se za poslední několik týdnů zvykli na to, že pořádáme společná zasedání, tak možná bychom i do budoucna mohli pořádat taková ta společná zasedání, nejenom během slyšení. Vítám vás tu všechny kolegy, jak z výboru pro životní prostředí, tak z výboru pro průmysl. Vítám tu také veškeré naše posluchače a diváky, všechny zástupce eh, průmyslu, nevládních organizací, protože toto je otevřené veřejné jednání. Rovnou chci říci, že také na webových stránkách parlamentu bude toto jednání eh, přenášeno živě po internetu, takže vítám i všechny diváky a posluchače na internetu. Pan Ševčovič už s námi měl slyšení jakožto designovaný komisař pro oblast dopravy ve výboru pro dopravu, kde byl přidruženým výborem výbor pro průmysl. A tehdy oba výbory došly k závěru, že pan Ševčovič je kvalifikovan na to, aby byl členem kolegia komisařů. To znamená, že na otázku číslo jedna už jsme si odpověděli pozitivně. Ještě také dovolte, abych dodal, že z tohoto důvodu se musíme zaměřit dnes na nové portfolio, které bylo panu Ševčovičovi přiděleno jakožto dezignovanému místo předsedové komise pro energetickou unii. To je nejdůležitější bod dnešního jednání. Samozřejmě výbor ITRA je zodpovědný konkrétně za výbor, za energetickou politiku, za zabezpečení dodávek energie, za energetickou účinnost a úspory, za vyvíjení nových soudržitelných forem energie, energie a energetiky, podporu propojenosti energetických sítí a za e, rozvoj evropských sítí v rámci infrastruktury. A všechny tyto body, které jsem zmínil, samozřejmě budou v nadcházejícím funkčním období velkými prioritami. Členové výboru ITRE se velice těší na to, až nám pan Ševčovič řekne, jak se hodlá s těmi jednotlivými výzvami poprat. Všichni kolegyně a kolegové jste předem obdrželi příslušné dokumenty, konkrétně mission letter pro pana designovaného komisaře a místo předsedu Eh, Evropské komise, jeho životopis, jeho prohlášení o finančních zájmech a také jeho písemné odpovědi na naše otázky, na dotazník. Výbor Jury se sešel dnes v 6 hodin, to znamená před hodinou, a ještě jsme neobdrželi dopis, aha, právě teď jsme ho dostali. Skutečně teď před minutou či dvěma jsme ho obdrželi. A ještě samozřejmě tento dopis dostanete. Vy všichni budete ho mít ještě k dispozici ještě do zítřejšího dopoledne, protože zítra dopoledne se sejdeme s koordinátory na hodnotícím jednání. Všechno tady už máme k dispozici. A v tuto chvíli požádám pana kolegu Laviu, spolupředsedu, aby si vzal slovo. Děkuji, pane kolego Busku. Já rovněž Chci zde srdečně přivítat pana dezignovaného místo předsedu Evropské komisaře Maroše Ševčoviče. On eh, má za sebou diplomatickou kariéru v rámci Slovenského ministerstva zahraničí. Například v roce 2004 byl stálým zástupcem Slovenska a Evropské unie. Poté se krátce stal komisařem pro mládež, kulturu a vzdělávání a poté převzal funkci místopředsedy, který byl odpovědný za meziinstitucionální vztahy, což bylo v Barazovi komisi. Po volbách do Evropského parlamentu v květnu byl zvolen poslancem Evropského parlamentu. A nyní bych rád potrhl, že portfolio energetická unie je velice významné. E, spočívá v koordinaci práce různých komisařů, například komisaře pro energii a klimatické změny, ale také e, práci komisaře pro rybářství a námořní záležitosti. E, pan Čevčovič se rychle, již dlouho zasazuje za velice ambiciozní politiku v oblasti klimatu a také za nízkouhlíkovou politiku. Jakožto místo předseda komise bude jeho úloha spočívat v zrealizování skutečné odolné energetické unie. Jeho priorita bude spočívat v tom, že třeba mít velmi efektivní přístup k této problematice a zajistit společný přístup Evropské unie, což se týká také otázek klimatu. Co se týče pařížského kamitu v roce 2015, kde se bude starat o příslušnou dohodu. Dále bude rozvíjet strategii pro zelený růst a bude odpovědný za to učinit z Evropy vedoucí sílu v otázkách obnovitelných zdrojů a to také v rámci horizontu 2020. Jeho další důležitý úkol bude spočívat v tom, že musí zreformovat eh, systém ETS Evropské unie. Jsem si jist, že kolegyně a kolegové právě tuto záležitost zmíní. Nyní předám slovo zpět panu Buskovi, který nás bude informovat o tom, jak budeme postupovat při slyšení. Děkuji vám, pane kolego. Jaká bude struktura našeho slyšení? Bude v podstatě stejná jako před šesti dny. Vlastně to je teprve šest dní, minulé úterý, ale přesto dovolte, abych nám všem připomněl, že pan designovaný komisař a místo předseda Evropské komise bude nejprve vyznán, vyzván, aby 13 minut využil na svůj úvodní projev, úvodní projev a poté bude mít také k dispozici na závěr 5 minut na závěrečný projev poté, co pan také vlastně i stávající místo předseda Evropské komise přednese svůj úvodní projev, budeme mít čas na 41 otázek ze strany poslanců a poslankyň Evropského parlamentu. Přičemž frakce Evropa pro svobodu a přímé demokracie se nebude účastnit tohoto dotazování. A budeme mít takový ping-pong, tedy kdy bude vždycky jedna minuta na otázku a dvě minuty na odpověď. Prvních několik otázek budou pokládat zástupci evropský, eh, politických skupin a poté se budou všichni ptát podle článku 162 eh, jednacího řádu. Prosíme všechny, aby respektovali eh, řečnickou dobu, přičemž pan místopředseda Evropské komise bude mít 10 vteřin toleranci a všichni poslanci a poslankyně budou mít k dispozici pětivteřinovou toleranci a poté jim budeme bohužel muset vypnout mikrofon. Deset vteřin předtím, než vám skončí řečnická doba, se objeví na monitorech hvězdička, aby vás na to upozornila. Tlumočení máme k dispozici ve 23 jazycích. Prosíme, nemluvte příliš rychle, potřebujeme mít čas na tlumočení do 23 jazyků, to znamená všechny úřední jazyky, všechny vaše rodné jazyky, takže je můžete samozřejmě použít. Takže pokud vás mohu poprosit, pane designovaný komisaři a místo předseda Evropské komise, prosím, můžete přednést úvodní projev. Děkuji, pane předsedo. Prezidente, honorable parlamentaire, Děkuji mnohokrát, vážení poslanci, dámy a pánové. V roce 2010 Jirzí Buzek společně s žákem Delorem prohlásili, a nyní cituji, potřebujeme radikální změnu ve způsobu, jak produkujeme a spotřebováváme energii. Jsme přesvědčeni o tom, že Evropa potřebuje společnou energetickou politiku, a to silnější. Jean-Claude Juncker ve svých politických eh, orientacích připomněl to, že potřebujeme robustnější, odolnější unii právě v oblasti energetické politiky, tak abychom měli politiky, která bude mít vizi a která takto přistoupí k otázkám změn klimatu. Eh, pan Juncker mě ve svém dopisu eh, dal úkol, za předpokladu, že mě budete akceptovat jakožto komisaře, dal mi za úkol, abych koordinoval konkrétní iniciativy pro uskutečnění takovéto vize. Jsem velice hrdý a velice poctěn tím, že my byly svěřeny tyto priority. Energetická politika je záležitost, která se velmi silně změnila právě díky změnám klimatu. Dnes musí Evropa čelit význam v oblasti energií a skutečně eh, konkrétně jednat. Je třeba zajistit eh, bezpečnost dodávek také ve světle krize eh, Ruska, ohledně Ruska a Ukrajiny a je třeba bojovat proti změnám klimatu. Dámy a pánové, jak jsem již zmínil, ve svém předchozím uh, slyšení, říkám, že nyní tolik let po rozšíření Evropské unie se stále eh, setkáváme s negativními důsledky umělého rozdělení Evropy, které se projevují tím, že tady nemáme strategická propojení v dopravní a energetické infrastruktuře. A pokud jsme eh, donedávna zejména toto dobudování posuzovali zejména z ekonomického hlediska, tak ta události posledních let z této otázky udělala jednu z nejdůležitějších strategických a bezpečnostně politických priorit Evropské unie. Chci vás přesvědčit, že přesně tak tu otázku vnímám já a budu k ní proto přistupovat s maximální odpovědností. Vážení pane Pánové předsedové, vážení poslanci, spolu s vámi jsem kandidoval a byl jsem zvolen do Evropského parlamentu. Občané mi na předvolebních setkáních kladli na srdce, abychom se v Evropské unii věnovali zejména otázkám, které je trápí nejvíce, aby se nemuseli bát obráci, aby mohli žít v zdravém životním prostředí a aby mohli hledět do budoucna naplnění optimismem a přesvědčením, že jsme nejhorší krizi překonali a poučili se z ní. Téměř v každém z mých hovorů s občany se objevilo témata energií, ochrany životního prostředí či dopravní infrastruktury. Vážení členové parlamentu, já nikdy nezapomenu na zimu roku 2009, kdy se Slovensko doslova ponořilo do tmy. Po dobu delší než dva týdny hospodářství stálo, byly zavřené výrobní závody a energetika se dodávala jenom do domácnostem a nemocnicím. Dobře víte, že nebylo to jenom Slovensko, které se ocitlo v této situaci a jsem přesvědčen, že bez skutečné evropské solidarity a bez prakticky okamžité evropské pomoci by důsledky důsledky byly bývaly strašné. Je tudíž naší seriózní povinností zajistit, aby se naši občané nedostali znovu do takové situace. Je velmi důležité že jsme se poučili z této krize a jak ukázaly nedávné zátěžové zkoušky ohledně plynu, jsme teď daleko lépe před připraveni. To eh, eh, znamená také, abychom byli schopni pomoci Ukrajině prostřednictvím zpětných toků ze Slovenska, Polska a Maďarsku. A je to správné, protože vidíme, že Rusko stále více používá dodávky plynu jakožto politickou zbraň proti Ukrajině a proti ostatním zemím, které se jí snaží pomoci. To je naprosto nepřijatelné. A dostanuli vaši pomoc, podporu. Pak eh, se budu zabývat záležitostí energetické bezpečnosti eh, s největší pozorností s ohledem na obecné evropské zájmy. Zátěžové testy rovněž ukazují, že je možné zmírnit negativní dopady přerušení dodávek plynu, pokud země ovšem spolupracují, než aby sledovali každá své vlastní národní přístupy. Zcela jasně nastala doba pro Evropskou energetickou unii. Pro ty, těm, kteří jsou skeptičtí vůči tomuto strategickému rozhodnutí, bych řekla, před 17 lety spojená Evropa byla jenom snem. Překročit hranice ze Slovenska do Rakouska bylo ještě před 25 lety nemyslitelné. A společná měna nebo bankovní duchovní unie také byly pokládány za něco úplně nereálného, ale jak řekl Nelson Mandela, vždycky se všechno zdá nemožné, dokud se to neudělá. Co bychom tedy měli udělat? Jak by měla vypadat ta nová Evropská energetická unie? Spolu s vámi a s členskými státy bych rád budoval novou Evropskou energetickou unii na základě pěti pilířích. První, bezpečnost dodávek, solidarita a, a důvěra. Evropská unie je velmi významným energetickým trhem. Je tady polovina miliardy spotřebitelů. Evropská unie dodá, dováží 53% energie. Náklady dělají 400 miliard ročně euro. E, jsme největším <clears throat> zákazníkem co do energetických dodávek na světě musí, musíme se takto chovat, eh, musíme eh, opravdu dělat všechno proto a děláme hlavně proto, abychom vrhli do toho naši mezinárodní váhu. Evidentně ne. A je, naše neschopnost hovořit jedním hlasem celé jasně omezuje náš, za, náš vliv. Proto je čas pro asertivnější evropskou energetickou diplomaci tam, kde se jedná o naše energetické zájmy, které se dostávají pořád nahoru mezi zahraničními a obchodními prioritami a mezi poku, lepší energetická politika a její koordinace je nezbytná, abychom odolávali ne, nepříjme, ne, ne, <clears throat> velkému tlaku ze strany třetích států a abychom se vyhnuli porušováním trhu díky dohodám s třetími státy, které nerespektují naše eh, pravidla v Evropské unii. Já jsem tedy pro eh, takovouto evropskou diskusi. Budovat Evropskou unii také znamenat úzkou spolupráci s našimi sousedy s ohledem na lepší integraci těchto trhů. Chci zdůraznit význam eh, eh, energetického společenství v tomto ohledu. Musíme také samozřejmě eh, respektovat konkurenci a pravidla Světové obchodní organizace, ale myslím, že bychom se měli snažit a chci, abychom daleko více používali ten argument 400 miliard do, euro. Skutečná koordinace také znamená, že žádný členský stát by neměl modifikovat svůj energetický systém bez toho, že to bude nejprve konzultovat se svými partnery a že bude analyzovat potenciální důsledky těchto systémů. Dalším důležitým prvkem je diversifikace dodávek, pokud je o trasy a dodavatele do, dodávek energie. Měli bychom intenzivně pracovat na jižním koridoru, abychom kaspický plyn dostali do Evropy. Musíme dále rozvíjet naše partnerství s Norskem, podporovat projekt eh, s, eh, s, eh, k, takové z, střediska pro středozemní plyn, včetně kooperace, ko, koordinace s Alžírskem. A musí musíme rozvíjet terminály pro skapalněný plyn. A další eh, pilířem je konkurenční a dokončený interní trh, což bude znamenat páteř nové Evropské energetické unie. Proto je třeba navýšit eh, přeshraniční toky, zvýšit regionální spolupráci a lépe propojit infrastrukturu. Evropská legislativa musí být zlepšena, musí se upevnit a plně uplatňovat. Musíme zajistit také koneční schopnost evropského průmyslu abychom zajistili dostupné co do ceny energetické eh, dodávky pro do, eh, domácnosti, zejména ty nejzranitelnější a musíme také mít patřičnou energetickou infrastrukturu s dobrým propojením, zejména pokud se týká o integraci obnovitelných zdrojů do sítě a abychom také uvolnili energetické od, eh, odstrůvky a strukturální fondy, společné investice a budoucí Junckerův investiční balíček by k tomu měli přispět. Musíme mo- mobilizovat více investicí, abychom mohli modernizovat náš systém. Musíme modernizovat poptávku a za tím účelem musíme tedy také usmírnit naši energetickou poptávku. Energetická účinnost musí být pokládána za první zdroj energie. Nejčistší megawatt je ten, který se ušetří a energetickou účinnost je třeba významně posílit za rok 2020. ní energetické účinnosti nejenom zvýší bezpečnost energetických dodávek, dodávek, ale i konkurenční schopnost evropského odvětví. Proto plně podporuji eh, závazek zvoleného předsedy, aby eh, se prosazovala energetická účinnost a souhlasím s našimi jeho prioritními oblastmi, což musí budovy, do, do, do, průmysl, pardon, doprava a prů, produkty dekarbonizace evropského mixu je velice důležitá, abychom snížili emise skleníkových plynů do roku 2030 a plně souhlasím cílem zvoleného prezidenta Junckera, aby Evropská unie se stala jedničkou na světě, pokud je obnovitel zdroje. Už v roce 2012 Evropská unie měla instalovanou kapacitu 44 obnovitelných zdrojů elektřiny. Potřebujeme a máme globální <clears throat> vedení v obnovitelných zdrojích a musíme podporovat zelený pracovní příležitosti. Členské státy samozřejmě budou mít své právo, aby se rozhodly o své energetické směsi, ale na mezinárodní úrovni je třeba třeba dělat všechno, abychom dosáhli mezinárodní dohody ohledně klimatu na konci roku 2015 v Paříži a Evropská unie dlouho byla hybnou silou, pokud jde o jednání v OSN a měli by to tak zůstat. Poslední pilíř. Výzkum, výzkum a inovace. Další investice do výzkumu a inovací jsou naprosto klíčové. Zejména proto, že Evropská unie musí zesílit svá úsilí tak aby dostala nové vysoce výkonné nízkonákladové a nízkokarbonové energetické technologie na trh. Nové technologie a řešení jsou důležité proto, abychom dosáhli cílu EU 2030 v oblasti energie, klimatu, ekonomické, sociální politiky a dále. A to je těch pět eh, stavebních kamenů. A jsem přesvědčen na základě na toho postavíme od, odolnou Evropskou unii spolu s dopřed, dopředu zaměřenou politikou ohledně jak změnu klimatu. Myslím si, že eh, jedno bez druhého nejde. A jsem přesvědčen, že integrovaný přístup umožní umoji, abychom měli i environmentální, i hospodářské výhody a abychom mohli získat potenciál pro zelený růst. Pane předsedo, páni předsedové, vážení členové, dámy a pánové, eh, před eh, dvěma týdny jsem měl slyšení v, ohledně dopravy a letectví. Dnes se budu budu maximálně snažit, abych získal vaši podporu pro toto nové portfolio, které jsem dostal minulou středu. Takže nemohu se tvářit, jako že jsem se stal energetickým odborníkem přes noc. Ale maximálně jsem se snažil se co nejlépe připravit na toto slyšení a s vaší podporou se budu maximálně snažit, abychom společně postavili Evropskou energetickou unii, protože za pět let se dá udělat hodně a jsem přesvědčen, že my všichni jsme to tímto dlužní našim občanům aby tedy představa Evropské energetické unie se uskutečnila. Děkuji. Děkuji mnohokrát za úvodní projev. Pane míst, dezignovaný místo předsedo. A nyní se můžeme pustit do prvního kola připomínek a otázek za jednotlivé politické skupiny. Pan Kryšianis Karinš za Evropskou lidovou stranu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, pane Ševčoviči. Myslím, že všichni asi chápeme, jaké to musí být, že se, když se člověk musí naučit nové portfolio za pět dní. Takže myslím, že všichni tady v sále, v sále chápeme, v jaké jste situaci. Ale já se chci zeptat na zabezpečení dodávek energie. Jak víte, jak jste řekl, jsme vysoce závislí na dovozu energie, je to více než miliarda eur denně a Především v oblasti plynu jsme velmi zranitelní, protože na rozdíl od ropy se nedá snadno přepravovat. A také v sektoru plynu jsme tedy stále velmi závislí na dodávkách z Ruska. Vy jste sám říkal, že je to obtížné, že se například eh, dodávky plynu na Ukrajině používají jako zbraň. Takže já mám dvě otázky. Za prvé, vy jako komisař podpořil byste eh, projekt South Stream, tedy ten jižní eh, plynovod, který by v podstatě ještě zvýšil závislost EU na Rusku a jak byste chtěl snížit naši závislost na Rusku a zvýšit naši samostatnost v této oblasti. Děkuji, děkuji pane Karinči za odbě otázky, jsou naprosto zásadní podle mého názoru pro naši společnou práci v nadcházejících pěti letech. Já se vyjádřím přímo k otázce o South Streamu. South Stream v tuto chvíli je pozastaven pro ten projekt a je proto dobrý důvod. A sice, že prostě nemůžeme akceptovat situaci, kdy takovýto velký projekt by se mohl provádět v Evropské unii a mohla by ho provádět firma, která nechce respektovat evropská pravidla. Takže je naprosto jasné, že v tomto konkrétním ohledu musíme klást dvě hlavní otázky, které musíme vyjasnit. Za prvé, nespochybnitelný závazek dodržovat evropská pravidla a za druhé, a to si myslím, že je dobře popsáno v Evropské strategii pro bez, energetickou bezpečnost, jak by to napomohlo energetické bezpečnosti v Evropě? Jak by to pomohlo diversifikaci našich zdrojů energie? A abych byl úplně upřímný, tak já si nemyslím, že tento projekt by toto kritérium vlastně splňoval. Proto si myslím, že v budoucnu bychom mohli uh, měli jasně se spíše zaměřit politicky a politicky podpořit Jižní koridor, protože to je důležitý projekt, který nám vlastně napomůže diverzifikovat naše zdroje energie abychom kas, plyn z Kaspického moře dostali do Evropské unie a abychom měli možnost využít nejenom zdroje z Azerbajdžánu, ale také možná díky dobré spolupráci a řekněme dobré práci, bychom možná mohli zahájit jednání i s další eh, důležitým zdrojem, což by v tomto případě byl Turkmenistán. Takže já bych dal přednost diverzifikaci našich zdrojů energie a tomu, abychom udělali co nejvíce proto, abychom spíše rozjeli projekt South Corridor, Jižní koridor a abychom na to zaměřili naši politickou podporu. Děkuji mnohokrát, říká pan předseda, za socialisty a demokraty paní Kathleen van Bremt. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Já, mám trošku, já jsem trošku nastydlá, takže nemohu úplně dobře mluvit, ale chci se zeptat na jednu otázku celkově k energetické unii. Jak, už, jak víte, už v tuto chvíli máme různé výklady. Tady minimální výklad, to znamená kdybychom měli být tedy ehm, méně závislí na dodávkách z Ruska a tak dále, ale pokud by to byl jediný záměr, tak by to pro nás bylo málo. Vy jste už ale tady zmínil těch pět konkrétních pilířů a já myslím, že to by ty skutečně pokrývají většinu věcí, které my bychom chtěli vidět v rámci energetické unie. Takže já se zaměřím na dvě otázky. Když se podíváme na těch pět eh, vašich pilířů. Jaké by byly vaše klíčové priority a jaká konkrétní opatření byste chtěl v nadcházejících letech eh, si vzít na starost. Děkuji mnohokrát za tuto otázku. Ano, já si myslím, že u některých z těchto priorit to můžeme společně naplánovat a pracovat na tom společně a některé z nich, podle mého názoru, už přinese sám život. Já samozřejmě začnu se zabývat velmi pečlivě výsledkem zítřejších jednání mezi místopředsedou eh, Ettingerem a eh, ruskou a ukrajinskou stranou. Doufejme, že se nám podaří vyhnout dalšímu dramatu eh, pokud jde o dodávky plynu v zimě eh, na Ukrajinu a na další východ do evropské eh, do dalších evropských eh, členských států EU. Takže to budou ty okamžité priority, s kterými se budeme muset zabývat. Ale když odhlednu od hole, když se na to podíváme ze strategického hlediska, tak si myslím, že nejlepší přístup by byl takový, kdybychom vlastně pokročili ve všech pilířích najednou. Jde o to, že vlastně eh, tam budeme mít na starost spoustu věcí na jednu. Doufám, že ve čtvrtek se nám podaří ze strany Evropské rady dostat ambiciozní rozhodnutí. Já zítra budu zastupovat Evropskou komisi na eh, Radě pro všeobecné záležitosti. Tam se budu snažit zatlačit na dobré výsledky, protože zítra uh, se budeme připravovat na to čtvrteční zasedání představitelů evropských států, vrcholných představitelů a potom se podíváme na legislativní plánování, to znamená na to, jak ten legislativní balíček vlastně zasadit do toho stávajícího legislativního rámce. Potom do jara příštího roku budeme muset připravit naše, vyjedn- naše vyjednávací pozici pro jednání v Paříži a to bude velmi důležité také. Také budeme muset samozřejmě vybrat jednotlivé projekty v rámci nástroje pro propojení Evropy, CEF. To už totiž pokračuje, budeme to muset sladit s výběrovými řízeními, se zadáváním veřejných zakázek u těch prioritních projektů. Navíc si myslím, že budeme muset také být daleko rozhodnější v otázkách vnitřního trhu, protože vy víte všichni, že už jsme se před časem shodli na tom, že do roku 2014 bude v Evropské unii dokončen trh vnitřní trh s energiemi. A bohužel všichni víte, že to do konce tohoto roku nestihneme. Takže si myslím, že budeme muset pokračovat velmi rychle v tomto případě a budeme muset uh, řešit řízení o porušení. Děkuji, paní Žili Girling. EK. Ano, vítám vás tady, pane uh, Ševkoviči. Ehm, místo předseda samozřejmě je velice důležitý proto, aby zajistil soudržnou politiku všech komisařů, ale zatím designovaný místo předseda byl neochotný konkrétně se vyjádřit k tomu, jak by to fungovalo. Já bych eh, chtěla jeden konkrétní případ. Ohledně například směrnice o zastoupení eh, emisí. To se bude změnit, protože to souvislí i se snižováním zadluženosti. Velice to zajímá evropské občany a také eh, o tom svěří globálně včerejší kvetinský maraton maraton. My máme vlastně dva tady eh, návrhy legislativní. Jeden se týká eh, snižování emisí a změn kolmisy a druhý je, eh, je znečišťování ovzduší. Přitom jsou velice nepropojené, vůbec nejní, nejsou nic společného. A to neznamená lepší regulování. Co s tím chcete dělat, když je to takto rozpojené věci, které by spolu měly spolu vyset? Děkuji paní Gerling. Já já si myslím, že vy jste tu situaci popsala velmi výstižně a to si myslím byl také důvod, proč se předseda rozhodl právě tu strukturu změnit, protože ta nová směra, směra nás určitě eh, donutí, abychom eh, zrušili tu starou oddělenou mentalitu, abychom spolupracovali od začátku nejenom komiseři, ale také služby, jednotlivá oddělení a určitě bude velice důležité, aby místo předseda a komiseři dali dobrý příklad, že jsme ochotni a přejeme si spolupracovat spolupracovat. Když se podíváte na nový organický graf organiz- komise, že tohle je moje pozice, můj, pokud tedy mě schválíte. A toto jsou komisaři, které bych eh, koordinoval a chtěl bych ukázat, že to je zelená, ta barva je zelená. A <clears throat> samozřejmě, že bude velice důležité už se spolupracovat se všemi službami, které mají na starosti ekologickou legislativu. Mohu vám tedy slíbit, z mého hlediska úloha místo předsedy je úlohou koordinátora. Zajišťovat, že služby budou spolupracovat od samého začátku, abychom se vyrovnávali situaci, kdyby jedna služba, jedno oddělení eh, usilovalo o jeden soubor cílů kvantitativních a druhý o druhý, aby každý měl svoje vlastní vlastně eh, reportování. A pak, když dojde ke, ke kolegiu, k celému, nejprve musí být konzultace mezi jednotlivými službami. Jinak se potom všichni snaží nějakým způsobem ty dvě eh, dva legislativní návrhy nějak sloučit, ale ne vždycky se to daří. Proto se dnes snažíme tu logiku odvrátit, eh, obrátit. Chceme spolupracovat od samého začátku, abychom šli do dopředu společně a také, aby byla jistota, že zbytečné výkaznictví, zbytečná byrokracie a nadměrné závazky co do výkaznictví se stanou věcí minulosti. Pan Fredrich Federli, ten zastupuje Alde, náš místo předseda, děkuji, já jsem tady. Eh, pokud eh, chcete vědět, tak já jsem nakoupil nové židle do své kanceláře. Bude se vám pohodlněji sedět, až přijdete příště. Byl se vlastně odpověděl ve svém prohlášení na moji první otázku. Jak chcete se snažit o to, aby se Evropa stala vedoucí silou v obnovitelných zdrojích? Parafrázoval bych to. Tady pořád probíhá diskuse o geopolitice, o změně klimatku a o hospodářském růstu. A <clears throat> Jedna z hlavních potíží v této sněmovně spočívá právě v tom, jak se dostat na takovou úroveň, kdybychom mohli říci. Hospodářský růst E, není zadržován tím, že by, někdo, že by se bojovalo proti e, změně klimatu. Proto bych vás poprosil, abyste se k tomuto podrobněji vyjádřit. Myslíte si, že boj proti e, klimatickým změnám na druhé straně ohrožuje hospodářský růst v Evropě? Mnohokrát vám děkuji za tento dotaz, pane Federli. Já si to zcela zjevně nemyslím. Já jsem přesvědčen, že i konkurenční průmysl, i konkurenční zelená politika se musí navzájem posilovat. Ve svém úvodním prohlášení jsem to popsal. Já vím, že vy ve vašem výboru jste odborníkem pro záležitosti eh, energie a klimatu a víme, kolik platíme za dovozy a jak velkou nestabilitu máme před sebou řekl bych, vlastně viděli jsme to každý podzim v posledních třech letech, protože jsme tak strašně závislí na energetických zdrojích, které jsou mimo území Evropské unie. Tudíž obnovitelné zdroje energie nám poskytují naši vlastní energii. Patří nám eh, vítr, patří nám solární panely, čili eh, Evropa, myslím, je vedoucí i v těchto technologiích. Ty technologie jsou natolik dobré, že jak vidíme, stále více se úspěšně prosazují i na zahraničních trzích, dokonce i ve státech, jako je Čína. I tam si začínají uvědomit, že pravděpodobně není to nejlepší a e, běžet maraton, když má člověk masku na obličeji, protože nemůže dýchat. A zřejmě to není ta nejlepší možná situace, když se musí zavřít celé odvětví, aby e, aspoň mohli diváci vidět na olympijské dráze a běžce. Proto si myslím, že je třeba zajistit, abychom postupovali dopředu, abychom nastavili ránec a dali právní jistotu podnikům, průmyslu, abychom podporovali a prosazovali zelené technologie a abychom to dělali způsobem, který by nepoškozoval průmysl, ale který by naopak zajistil přístupné a cenově dostupné obnovitelné energie. To si myslím, že je velice důležité pro budoucí konkurenční schopnost Evropské unie. Prosím, pan si, Neoklicili Kytis, Vážený pane předsedo, děkuji. Připomínám sdělení Evropské komise, které se týká zabezpečení dodávek energie, ve kterém se vůbec nemluví o tom, co momentálně probíhá v oblasti Středomoří. Středomoří by mohlo sehrát důležitou úrohu v zajištění energetických dodávek pro Evropskou unii. Máme tam eh, různá náležiště v této oblasti. A proto se ptám, tato naleziště, která jsou například u Kypru, eh, mají být eh, vyčerpána, mají být čerpána a kdy konečně přistoupí evropské firmy k odvážným zkušebním vrtům tak, aby mohli využívat tato naleziště. A možná bychom potřebovali jakýsi středomorský uzel, jakýsi koridor, který půjde oblastí Středomoří, tak abychom i v této oblasti posílili naši nezávislost v energetických otázkách. Jak vidíte tuto věc? Děkuji mnohokrát za tuto otázku. Já bych zdůraznil jednu věc, protože já jsem to vlastně na začátku zmínil, ale vím, že tady byl tlak časového omezení, ale já jsem tam skutečně hovořil velmi jasně o, té středomorsk, o tom středomorském uzlu. Já si myslím, že to je samozřejmě důležité téma, že, se tam, že je tam to nové naležisko, potenciál je asi 140 nebo více milionů metrů krychlových zemního plynu, což si myslím, že je podstatné skutečně velké ložisko a myslím si, že možná eh, by se tam mohla objevit ještě i nějaká další. A vím také o tom, že země jako Kypr a Malta mají obtížnou situaci, protože už nějakou dobu se snaží překonat tu pozici těch energetických ostrovů, jak si. A jak víte, tak evropská solidarita se tady velmi jasně odráží i v tom, že máme seznam projektů společného zájmu, které existují právě proto, aby napomohly těchto ostrovům, aby se propojili se zbytkem Evropské unie. Proto eh, budeme jednat velmi intenzivně mezi Evropskou komisí a Kyperskou vládou, abychom nadále mohli prosko- proskoumávat ložisko Afrodité a e, pracovat na společném projektu, abychom zajistili, že Kypr bude propojen s evropskou energetickou sítí a že Kypr a Evropská unie budou moci skutečně mít, těžit veškeré výhody z tohoto nového naleziště a čerpat výhody tedy v tom smyslu, že to o něco sníží naší, eh, naší eh, závislost energetickou. Prosím, za zelené pan Bas Eichhout. Děkuji, pane komisaři. Jsem tady vzadu, pane Ševčoviči. Já bych se teď chtěl přenést do vyjedná- mezinárodních vyjednávání o klimatických změnách, protože uh, ve všech slyšeních jsem se ptal na jednu konkrétní otázku a ta nebyla jasně odpovězena. A sice, kdo bude jednat za Evropskou komisi v těch mezinárodních klimatických vyjednávání. Mně by stačilo jedno jméno, protože vy jste v písemných odpovědích napsal, že je důležité mluvit jedním hlasem, takže by bylo dobré vědět, kdo ten jeden hlas bude vlastně tedy uh, mít. Eh, abychom dospěli k nějakému významnému eh, výsledku. Samozřejmě je důležité, co bude tedy eh, významné nebo smysluplné. A ono to vyjednávání vlastně už začíná tento týden. My víme, že jste zmínil 40% cíl, ale to víme, že to je vlastně to, to nejnižší možná hranice, abychom měli alespoň 50% šanci se dostat k tomu našemu cíli dvou stupňů Celzia. Takže co chcete dělat pro to, abychom byli ambicioznější a abyste věděl, že skutečně, abychom zajistili, že skutečně těch minus 40 bude skutečně minus 40. Děkuji mnohokrát, děkuji mnohokrát za tuto otázku. Pokud se ptáte na to, kdo pojede do Paříže, tak vás mohu ujistit, že tam pojedu já. Ale ta cesta do Paříže je poměrně dlouhá a jak jste říkal, začíná už tento čtvrtek v Bruselu, potom tu budu pokračovat v Limě a samozřejmě potom proběhne uh, ještě celá řada dalších mezinárodních konferencí a jednání, kde bude pokračovat vyjednávání. Takže v tomto případě si myslím, že musíme udělat to, že projevíme týmového ducha, že tady ukážeme, že celá komise spolupracuje, protože nejde jenom o komisaře pro klimatické změny, nejde jenom o místopředsedu pro eh, energetickou unii, ale jak vidíte, máme tady celou řadu kolegů, kteří budou spolupracovat v rámci komise a ty cíle jsou naše společné, protože všechno se vším v této oblasti souvisí a to všechno povede tady k nějakému úspěšnému výsledku v Paříži. Takže já si myslím, že vždycky musíme se zaměřit na jeden konkrétní cíl. Jaká jaké by bylo nejlepší zastoupení ke konkrétnímu cíli. Bude to komisař pro klimatické změny nebo to bude vyšší politická úroveň, to znamená místo předseda pro energetickou unii. Takový by byl můj přístup k této otázce, protože já si myslím, že nejvyšší priorita je dosáhnout úspěchu. To znamená mít mezinárodní právně závaznou dohodu, ke které dospějeme v Paříži, protože si myslím, že to dlužíme této planetě, našim občanům a musíme zajistit, aby průmysl, měl rovné podmínky ve vztahu k mezinárodním partnerům. Já si myslím, že výsledek vzhledem k našim ambicím bude záviset také vlastně na, na čtvrtku. Tam přijmeme rámec pro rok 2030, ale mohu vás také ujistit, že až bude Evropská komise vypracovávat svoji jednací pozici pro jednání v Paříži, bude v tomto smyslu také velmi ambiciozní. Děkuji. Děkuji. Tím jsme ukončili první kolo otázek a nyní za, politi- tedy za politické skupiny a nyní začneme další kolo dotazů. Pan kolega Petr Líze. Děkuji, pane předsedo, pane designovaný místopředsedo. Hovořil jste o tématu energetické účinnosti. Jean-Claude Juncker a Miguel Arias Cañete byli velmi přesní v této otázce. Minimálně 30 závazných do roku 2030. Já bych to rád ještě jednou slyšel takto přesně od vás. A ta otázka, jak chcete tyto dva podpořit v tom, aby tento závazek byl zrealizován. Otázka prostředků je pro nás velice důležitá. Máme tady směrnici o ekodesignu a myslím si, že je v jádru rozumná, ale e, je také terčem kritiky. A já se tady ptám zcela konkrétně, co si myslíte o té regulace o těch sprchách, která je velice sporná, ty sprchové hlavice. Alias Kaněte také říkal, že chce i nadále mít směrnici o genetické účinnosti po roce 2020. To je pro nás důležité, protože tam jsme ve procesu spolurozhodování, ale já se ptám, jak chcete vyjmout z této směrnice tu přebytečnou byrokracii a mít tam více impulzů, tak abychom občany pozitivně podpořili u tohoto tématu. Takže hovoříme o sprchových hlavicích, je to tak? Ano. Děkuji vám mnohokrát, pane doktora Líze, za tuto otázku. Samozřejmě, jako říkal pan předseda eh, Juncker a také kolega Miguel, tak samozřejmě i já se přidávám k tomu závaznému cíli ve výši 30%, pokud je o energetickou účinnost. A už zítra v Lucembursku se o, o to vynasnažím. A mohu vám říci, že když jsem se připravoval na dnešní slyšení, ale také na zítřejší jednání, s ministry eh, zemí Evropské unie, tak jsem si uvědomil, že to je velmi obtížné téma, protože je tady velká opozice ze strany členských států, ale já se skutečně snažím využít svoji přesvědčivost a vyjednávací schopnosti na zítřejším jednání, abych vysvětlil, jak důležitý je tento cíl pro budoucnost evropské politiky v oblasti životního prostředí. Pokud jde o ekodesign, tak tady se myslím, že bych já i celá komise potřebovala vaši pomoc v tom, abychom lépe sdělili lidem, v čem, proč je toto důležité, proč je ekodesign důležitý. Eh, velice často v médiích byla tato směrnice o ekodesignu eh, vysvětlována jako spíše směšná, že je to přílišný byrokratický návrh ze strany komise, kdy chce kontrolovat úplně všechno od těch nejmenších spotřebičů a tak dále, ale musíme říci, že do roku 2020 díky ekodesignu Evropa ušetří množství, které odpovídá spotřeby energie Itálie za jeden rok. Takhle důležité to je. A proto si myslím, že je třeba toto prostě lépe sdělit veřejnosti. Ať už jde o ty vysavače, či o tento návrh. Musíme lépe veřejnosti vysvětlit, proč to navrhujeme, jaké budou výhody a abychom se vyhnuli tady té přílišné byrokracii, o které jste hovořil, a tady souhlasím, že bychom se jí skutečně měli co možná nejvíce vyhnout, tak toto bychom měli skutečně vysvětlit, že jde o takové spotřebiče, kde to skutečně přinese podstatné úspory. Děkuji mnohokrát. Pan Matias Grote. Ano, já jsem zde. Když jsme obdrželi portfolia nové komise a tam jsme zjistili, že téma energetické unie a klimatu eh, bylo sloučeno, tak musím říct, že to zde vedlo k mnoha obavám u kolegyně a kolegů, že vlastně v příštích pěti letech téma klimatické politiky a také téma politiky životního prostředí se odsouvá do pozadí a skutečně mm, možná bude ve velice znevýhodněné pozici. A já se vás tam vy eh, jako místo předseda, co chcete učinit, co chcete říct těm kritikům a ty hlasy se ozývají silně. A vy jste tady hovořil o podpoře obnovitelných zdrojů, tam jste řekl konkrétní věci, ale já se ptám, řekněte mi v kostce, co tedy řekněte těm kritikům a veřejnosti? My, když tady o tom diskutujeme, tak dostáváme celou řadu hlasů na to téma. Mě by to skutečně velice zajímalo. Thank you very much, Mr. Děkuji mnohokrát, pane Grote, za tuto otázku. Zaprvé já si nemyslím, že je možné, aby tato důležitá politika byla přehlednuta, protože prostě vy byste mi to nedovolili. Já vím, jak velmi se zajímáte o tuto politiku a mohu vás ujistit, že je to velmi jasně vysvětleno i v těch eh, pověřovacích dopisech pro všechny komisaře, i pro mě, pro komisaře pro eh, životní prostředí a pro klimatické změny. Takže z toho vidíte, jak důležitá tato politika je pro budoucnost. Myslím si, že budeme svědky celé řady důležitých kroků a důležitého rozvoje v nadcházejících letech. Pokud jde o obnovitelné zdroje energie, tak to je třetí nejdůležitější zdroj eh, energie. A vidíme také to, že stále více zdrojů obnovitelné energie nám vlastně dozrává, kde už dokáže tu energii generovat o samotě. Ale víme, že také do jisté míry jsme omezeni tím, že ještě nemáme dostatečně chytré energetické sítě, abychom mohli tuto energii z obnovitelných zdrojů do ní zapojit. A máme příliš mnoho úzkých míst v EU, eh, což nám brání jak se ve úplně volném obchodu s elektřinou. A já také jsem přesvědčen o tom, že do budoucna dojde k dalšímu eh, výzkumu a vývoji v této oblasti a ještě více se zvýší účinnost těchto energetických zdrojů. Takže toto by rozhodně byla jedna z priorit Evropské komise. Protože pokud hovoříme o domácích zdrojích, pokud hovoříme o energetické nezávislosti Evropy a o našich mezinárodních závazcích a povinnostech, Eh, ke kterým jsme se zavázali jakožto rozvinutá část světa do roku 2050, tak obnovitelné zdroje energie jsou jasně klíčovým zdrojem, jak toho dosáhnout. Thank you. Uh, eh, kolik Ian Duncan. Děkuji, kolega Ian Duncan. Děkuji mnohokrát, pane designovaný místopředsedo. Já bych se chtěl ještě dotknout té energetické infrastruktury. Podporujete nějakou novou smlouvu či změnu ve smlouvách, aby byly vytvořeny rovné podmínky pro energe- vytváření energetické infrastruktury. Jako skotský poslanec vám mohu říct, že Skotsko je uh, bohaté na zdroje energie, ale špatně propojené. Máme větrnou energii, ano, to je dobře, ale jak to vlastně můžeme propojit do sítě? Takže se chci právě zeptat na to, kolik třeba financování chcete vyčlenit na tuto otázku. A kdy si myslíte, že ta, takovýto projekt může Eh, může začít fungovat a jestli vás mohu také pozvat eh, do Skotska, abyste toto sdělil našim občanům, kteří by to jistě ocenili. Ano, děkuji mnohokrát za tuto otázku. Upřímně řečeno, já si myslím, že můžeme udělat mnoho i v rámci stávajících smluv. Vy víte, že proces, proces pro změnu smluv je velmi složitý a já si velmi dobře pamatuji, eh, když vlastně nástup druhé Barosovy komise do úřadu byl spožděný kvůli ratifikaci. Víme všichni, jak je to komplikované. Takže si myslím, že nejdříve musíme vyčerpat veškeré možnosti, eh, polit, veškerý politický a právní prostor, které nám poskytují stávající smlouvy. A myslím si, že skutečně i tak se nám může podařit mnohé. Teď pokud jde o projekty v oblasti infrastruktury a v rámci propojenosti, tak tady si myslím, že Máme několik možností pro financování. První z nich je samozřejmě eh, nástroj pro propojování Evropy, který je financován z evropského eh, rozpočtu, je to zhruba 6 miliard eur. Není to velká částka, to vím, ale myslím se, že eh, tady je třeba, abychom využili modernější financ, přístup k financování, což je jeden z klíčů k tomu, abychom, dosáhli, abychom využili ten nový balíček v hodnotě 300 eh, miliard eur, který oznámil zvolený předseda eh, Juncker. Tam si myslím, že můžeme dosáhnout mnohého. A myslím si, že dobrá věc je, že už máme plán, jak to dosáhnout, protože příloha k naší energetické bezpečnostní strategie obsahuje právě seznam projektů společného zájmu, jsou tam jasně stanovené projekty, do kterých se chceme pustit hned a do kterých až ve středním dobém hledisku. Ale jsem přesvědčen o tom, že když začneme postupně budovat ten investiční balíček a uděláme to dobře, tak společně s Evropskou investiční bankou vytvoříme takový vzorec, který půjde ještě nad rámec tohoto balíčku a pomůže nám investovat i do budoucna. Děkuji. Děkuji a teď eh, pan Jan Gerber Gerbande, Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane eh, Ševkoviče, já jsem tady. I když vy jste vlastně zmínil těch vašich pět eh, pilířů, eh, a tedy i energetická účinnost a dekor, dekarbonizace dodávek. Vy jste se hlavně zaměřil na fosilní paliva ve svých odpovědech, na zajištění dodávek plynu a tak dále, ale souhlasíte se mnou, že Máli být evropská energie méně drahá, méně špinavá a méně závislá, musíme se více zabývat obnovitelnými zdroji energie. A ve východní Evropě je třeba se dlouhodobě více zaměřit na, dlouhodobě, pardon, na obnovitelné zdroje. To je nejlepší Eh, strategie. Teď Evropská rada se o tom bude mezi sebou radit, diskutovat. Víme, že je tady ale dělení, probíhá dělicí čára záchod, západ-východ v Evropské radě. A můžete tedy přesvědčit eh, naše partnery, že je tady, že takováto ambiciozní energetická politika je právě v jejich eh, zájmech. Pane, děkuji mnohokrát. Já se určitě budu maximálně snažit už zítra na radě pro všeobecné záležitosti v Lucemburku. A domnívám se, že nejdůležitější pro čtvrtek je, <clears throat> abychom měli jasnou společnou evropskou dohodu v této záležitosti. Aby tedy Evropa šla jedním směrem, hovořila jedním hlasem a aby tady byl jasně nastavený rámec, o co nám jde. Nejenom mezi eh, současným okamžikem a schůzkou v Paříži, ale i až do roku 2030 a 2050. Když se podíváme na kvantitativní cíle, které byly nastaveny pro rámec 2030, my vlastně v komisi pracujeme na základě velice solidního posouzení dopadu, na základě závazku, které jsme vzali, že do roku 2050 roz, vyspělý svět by měl o 80 až 90 snížit emise uhlíku. A to bylo vlastně východisko, odkud jsme se dostali posléze k těm číslům, které jsme vám navrhli a navrhli je také členským státům. A myslím si, že je také to stále jasnější členským státům ze střední a východní Evropy, že je velmi důležité, aby se zaměřovali na obnovitelné zdroje postupuje pokrok, ale oni se eh, obávají, že vycházejí z jiného eh, výchozího postavení, že mají jiné finanční možnosti a že jejich eh, jako energetické sítě nejsou natolik kvalitní, aby zvládly i elektřinu z energetických zdrojů. Proto je důležité, aby tady byly dvě, dva prvky v tom, co se bude hovořit. Sdílení na úsilí a za druhé to, čemu bych řekl, investiční fond, který by se měl vyčlenit na základě nevyužitých povolenek obchodování s emisemi a to by mělo právě pomoci členským státům eh, v středně východní Evropě, aby eh, modernizovali svoje staré elektrárny tak, aby jejich energie byla daleko šetrnější k životnímu prostředí a daleko čistější, než je tomu tak. Teď eh, paní Kateřina Konečná. Komisaři, ve své písemné odpovědi se zmiňujete o tom, že uděláte vše proto, aby všechny členské země a evropský parlament měly informace o mezinárodních jednáních o klimatu a byla tak pozice evropské unie jednotná a silná to je jistě pozitivní a jsem za to ráda. ráda bych však znala ještě váš plán na mezinárodní jednání o klimatu aby evropská unie nezůstala ve své snaze snížit produkci co two osamocena a k ambiciózním plánům se připojili i ostatní velcí znečišťovatelé jako jsou spojené státy americké čína a indie či další země. jak zabráníte tomu aby země které se nebudou účastnit boje s klimatickými změnami toho nemohli zneužívat jako svou konkurenční výhodu s dopadem na ztrátu pracovních míst v evropské unii například i s ohledem na vyjednávání o ttip kterou vyjednáváme evidentně se zemí která naše klimatické cíle nesdílí. děkuji. Děkuji mnohokrát za tuto otázku a také za možnost, abych vám odpověděl ve své mateřštině, protože určitě si pochop, porozumíme a Eh, tlumočníci zase pomohou ostatním v sále, aby pochopili i vaši, odpověď, eh, vaši otázku i moji odpověď. Pokud je o tohle, mohu vám slíbit za komisi a také osobně za sebe, že při přípravě na tato jednání budeme maximálně transparentní, budeme informovat váš výbor i Evropský parlament o vyjednávacích pozicích, o průběhu jednání, protože my víme, jak důležitá je tato otázka pro pro Evropský parlament. Musím říci, že po posledním zasedání valného schromáždění OSN jsem o hodně optimističtější, pokud jde o výsledky, kterých bychom mohli v Poříži společně dosáhnout. Myslíme si, že taková eh, demonstrace politické vůle eh, na úrovni nejvyšších představitelů klíčových zemí, jako jsme viděli v New Yorku, je něco, co jsme dávno nezažili. A vím, jak, eh, že generální tajemník banky Moon chce to využít žít proto, abychom na tom dále pracovali a dosáhli dobrého výsledku. Viděli jsme i několik pozitivních rozhodnutí ve Spojených státech amerických ohledně nové legislativy, která se týká elektrárně, elektráren, také několik pozitivních gest z Brazílie a víme, že Čína dokonce eh, emis, testuje Emission Trading Scheme podle eh, vzoru, který používáme v Evropě. Proto si myslíme, že tento moment je třeba využít a dosáhnout eh, ambiciozní dohody ve čtvrtek na úrovni Evropské rady, připravit silnou vyjednávací pozici pro jaro tohoto roku a opravdu ten prostor využít proto, abychom při těchto jednáních maximálně zvýšili šance na úspěch a zajistili, aby všechny klíčové státy se se této dohody zúčastnili a aby podpořili tuto závaznou dohodu. Velice děkuji. Eh, pane předsedo, pan Janik Jado. Pan designovaný komisaři, sedím zde na levé straně a již jste mě nalezl. Vy jste, jak jsme se mohli dočíst, dostal v dopise od pana Junckera za úkol, že Evropa se má stát jedničkou v oblasti obnovitelných zdrojů. Myslíte si, že v tom balíčku na rok 2030 bude možné dosáhnout těch 27 procent tak, jak si to eh, zvolila za cíl odcházející komise. Vy jste sám říkal, že odcházející komise si vetkla velice ambiciozní cíle v oblasti přeměny energetického mixu. Myslíte si skutečně, že Evropa Nemyslíte si vlastně, že, by Evropa, že Evropa redukuje e, s, své používání obnovitelných zdrojů pomocí tohoto cíle 27%, že tady činíme vlastně méně v tom příštím období než v tom minulém období? Skutečně si myslíte, že těch 27% přispěje k tomu, že se Evropa stane jedničkou v oblasti obnovitelných zdrojů? Eh, děkuji mnohokrát, je to opravdu legitimní otázka. Snad bych vysvětlil logiku za, to, eh, za tím návrhem komise. První východisko bylo, jak můžeme uh, Eh, splnit eh, náš závazek eh, dekorbanizační cíl, myslím, pro rok 2050, což jsme na sobě vzali jakožto vyspělá část světa. A jak to můžeme dělat způsobem nákladově co nejefektivnějším což bylo druhé východisko tohoto analýzy. A opravdu se využila velice přesná metodologie, jak se k tomu dostat. A výsledek byl, že základní parametry, ty základní parametry, které jsme vám předložili, a členským státem minus 40 emisí skleníkových plynů, 30 úsilí v oblasti energetické účinnosti a minimálně 27 v obnovitelných zdrojích energie protože to by bylo nákladově nejefektivnější. Když bychom to eh, nabodalovali tak, aby ta úsilí šla rychleji, tak eh, by to stálo více. Toto tedy byla ekonomická analýza a z té vycházíme v těch cílech, které jsme nakonec vám a členským státům navrhli. A už teď jsem přesvědčen, že přesáhneme ten cíl 27% eh, na základě diskusí s členskými státy. Několik států by opravdu chtělo jít nad těch 27% a jsem přesvědčen, že i v tomto ohledu nakonec Evropa ví, učiní více, než eh, dosáhnout tohoto cíle. A že to eh, nakonec bude ku prospěchu našim ekologickým úsilím a úsilím spolu eh, společných spojených s klimatickými změnami, zejména pokud je, když je to navázáno na cíle pro rok 2050. Pan Schaffhauser. Bonsoir. Děkuji, vážený pane designovaný komisaři, přeji vám dobrý večer. Hovořil jste o obnovitelných zdrojích, o úsporách energie a také o těch tři o té části 300 miliard, které chce eh, poskytnout pan Juncker. Ale v podstatě stále nevíme, odkud eh, se vezme těchto 300 miliard. Já mám návrh. My jsme eh, vyvinuli projekt eh, pro Portugalsko, Španělsko, Itálii a Francii, kde jde o obnovitelné zdroje energie a také o úspory energií. Myslíme si, že tento projekt je skutečně velmi vhodný pro podporu obnovitelných zdrojů a jsme z toho názoru, že skutečně třeba zavádět zcela konkrétní projekty, které nebudou sloužit pouze bankám. Podpořil byste takovýto projekt? Děkuji mnohokrát za tuto otázku. Samozřejmě, že se vlastně dotýká té daleko širší otázky stability a tedy paktu stability a růstu a také toho, jak je tento pakt vlastně flexibilní. Je to téma, o kterém se velmi živě diskutuje A jde o to, jak vlastně zajistit, že jsme důvěry, důvěryhodní, pokud jde o tento pakt stability a růstu, a na druhé straně, jak podporujeme investice, jak, se, jak jste sám říkal, do reálné ekonomiky. A v tomto smyslu já velice oceňuji vaši připomínku, která se týkala Evropské investiční banky. Protože vy víte, že v rámci první Barazovy komise jsme eh, představili ty takzvané eh, projektové dluhopisy, project bonds. Musím říct, že k dnešnímu dni ty výsledky nejsou příliš eh, přesvědčivé a musíme se podívat na to, jak to může fungovat lépe, protože jinak nebudeme vůbec schopni vytvořit ten balíček, investiční balíček ve výši 300 miliard eur. A skutečně bych chtěl uh, Eh, aby Evropská investiční banka v tomto směru byla daleko asertivnější a silnější. A nejde jenom o eh, ministry financí, ale také o eh, vedení Evropské investiční banky musí být daleko asertivnější a jasněji říct, co vlastně očekáváme od Evropské investiční banky, jak mohou skombinovat investiční uh, sílu Evropské investiční banky a jejich uh, odborné znalosti s evropskými fondy a s investicemi ze soukromého a veřejného sektoru, abychom eh, mohli eh, toto lépe propojit a promítnout abychom to mohli promítnout skutečně do investic do reálné ekonomiky, protože to teprve by vedlo ke skutečné změně, podle mého názoru. Děkuji, pan Antonio Tajani. Prosím. Eh. Děkuji. Pane místo předsedo Ševčoviči, Víme, že jste se vždy zasazoval o průmyslovou politiku, která bude také řešit problém energetických nákladů a změny klimatu. Nyní máme balíček Evropa 2020, respektive průmyslová konkurenceschopnost. Parlament a komise vždy požadovali aby byly naplněny cíle v oblasti změn klimatu a energetické politiky do roku 2020 a aby byly také ekonomicky a technicky zrealizovatelné a aby nenavalily na podniky žádné další přímé či nepřímé náklady, které by vyplývaly právě z ochrany klimatu. Dále bylo důležité, aby e, jisté kvóty pro emise byly i nadále přidělovány bezplatně. Ptám se, chcete i nadále podpořit konkrétní politiky, které se týkají takzvaného carbon leakage, tedy úniku uhlíku. To jsou ty nepřímé náklady, které vyplývají se obchodováním s emisemi, které e, tlačí na podniky. Ptám se, chcete skutečně poskytnout rovné podmínky všem? Máme například čínské dovozce, kteří pomocí jistých e, transportních cest prodávají své výrobky v Evropě a nemusí využívat těch kvót. Děkuji mnohokrát za tuto otázku. Děkuji panu Tajánimu, eh, za, který se touto oblastí velmi eh, zabýval. Skutečně potřebujeme mít konkurenceschopný hospodář, eh, průmysl v Evropské unii a proto tato politika je zásadní. A ty cíle do roku 2020. Pokud jde o e, budoucnost průmyslu v EU, tak když jde o energetiku, tak jsou tady dvě zásadní otázky, kterým se musíme zabývat. Za prvé, náklady na energie a na elektřinu. A tady si myslím, že skutečně máme problém, protože když se podíváte na, na cenu elektřiny, na velkoobchodní úrovni, tak tam ceny jsou víceméně stejné jako například ceny v USA. Ale když jde potom o maloobchodní úroveň, to znamená o tu úroveň, kde se elektřina prodává podnikům, tak ta cena už je najednou velmi vysoká, je třeba dvakrát, třikrát vyšší. A musím říct si, že podobné je to s plynem. Takže nejde o samotné náklady na výrobu energie, ale na cenu za uh, přepravu energie, zdanění a tak dále. A jde o to, do jaké míry vlastně omezujeme konkurenceschopnost v této oblasti, protože nemáme propojené sítě, protože spolu nekomunikují a tak dále. A druhá věc, kterou zmínil pan Tajány, je také velmi relevantní a myslím si, že to je vlastně klíč, jedna z klíčových eh, věcí pro to, abychom dosáhli ve čtvrtek úspěchu, a to je předcházení úniku uhlíku. A myslím si, že v této oblasti je naprosto jasné, že mechanismus pro únik uhlíku musí zůstat v našem, v našem rejstříku nástrojů e, politiky, nejenom teď, ale i po roce 2020, protože jinak pravděpodobně by naše průmyslové podniky se přesunuly do oblastí, kde není třeba respektovat ekologické předpisy a znečišťovaly by daleko více než v našich zemích. A navíc bychom přišli v FU o e, konkurenceschopnost uh, a výhody. Pan Eduard Martin. Merci. Děkuji. Pane Ševčoviči, já sedím zde. Váš rezort se nazývá Energetická unie. Při slyšení s paní Bratušek se projevilo, že ukázalo se, že mnozí poslanci si kladou celou řadu otázek, které se týkají energetické unie. Hlavně na slogany chci se zeptat, jaké nástroje můžeme mít, abychom se dokázali zvládnout ten nebezpečný status quo, ve kterém momentálně jsme. Jakým způsobem chcete sladit eh, srůstá to, že energetická politika má srůstat, ale zároveň jsou tady národní tendence. Eh, zasadíte se o to, aby byl zrealizován třetí balíček, nebo budete hledat jiné cesty, tedy nejenom integraci trhu? Podívejte se například na rozpočtovou politiku v jednotlivých zemích. Eh, dojde tam k uplatnění obdobného modelu, totiž, že by byl zaveden jakýsi evropský energetický semestr? Děkuji mnohokrát za tuto otázku. Jsem si jist, že spol- budeme na konečné podobě energetické unie pracovat společně, protože já si myslím, že tady potřebujeme eh, provést velmi podrobnou diskuzi s vámi i s členskými státy. Takže já navrhuji to, že já se, bude, já se budu pečlivě zabývat tím politickým konceptem, návrhem energetické unie a brzy se k vám vrátím, abych vám ji podrobněji představil. Nemyslím si, že status quo je přijatelný. Prostě musíme zajít dále. Musíme se dostat z té situace, ve které jsme teď. Eh, musíme toho ještě mnoho udělat v oblasti zabezpečení dodávek energií. Eh, také se musíme zabývat tím, jak lépe rozvinout mechanismus solidarity. Také se budeme muset ještě jednu podívat na směrnici, která se zabývá zabezpečením dodávek plynu. A musíme se také podívat na něco, co by vlastně zašlo ještě nad rámec třetího balíčku a nad rámec stávajících režimů, které v tuto chvíli máme, protože musíme pracovat a propojit trošku lépe hardware a software, pokud jde o energetickou infrastrukturu v Evropě. Hardware to je to technické vybavení, to znamená dobré skladovací prostory, propojení infrastruktury, dobré eh, dobře fungující, chytré, inteligentní sítě v Evropě. Ale ten software je také důležitý, protože velice často vidíme to, že vzhledem tomu, že naši operátoři spolu nekomunikují navzájem, protože máme velice často různá vnitrostátní pravidla, různé metodologie a vlastně obchod s energií je velmi omezený a to právě kvůli těmto rozdílům v přístupu. A proto tady chci převzít iniciativu a zajistit, že operátoři, provozovatelé těch té jednotlivé infrastruktury, kteří přes, vlastně dopravují energie, budou schopni lépe komunikovat, abychom skutečně mohli skutečně těžit z veškerých výhod jednotné, jednotného trhu s energiemi. Pan Tošenovský, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Češtiny, která patří do vašeho velkého jazykového portfolia. Eh, já jsem byl účasten vašeho slyšení, pane designovaný místopředsedo, dnes místopředsedo na eh, dopravě a eh, tam jste to skvěle zvládl a já věřím, že zůstanete i věren Eh, kosmickým systémům které jste měl ve svém portfoliu eh, protože myslím si že i pro eh, systémy energetické z hlediska přenosu dat a bezpečnostních systémů to je velmi významné do budoucna. můj dotaz je, se vztahuje k tomu co je obsaženo v lisabonské smlouvě tedy to že jednotlivé členské země mají, rozhodují o svém mixu ve své zemi a má, můj dotaz je jakou máte představu jak sladit zájmy různých členských států tak aby nedocházelo například k vnucování nebo ovlivňování jinými členskými státy například i přes komisi eh, protože každý členský stát má jiné, jiné geografické položení jinou technickou, eh, technickou historii a eh, těch důvodů proč to tak je je podle mého názoru mnoho. děkuji. Velmi, velmi pěkně děkuji. Děkuji mnohokrát i za váš dotaz. Samozřejmě, když jde o dopravní politiku a politiku v oblasti družice satelitní navigace například, tak ano, tady mám na starosti tady energetickou unii a místo předsednický post, ale je tam velice úzké propojení. A uvidíme ještě, jak budeme tady koordinovat politiku v oblasti dopravy a vesmírné agendy. Já tedy doufám, že se úplně nevzdaluji od této problematiky a že budu moci velmi dobře do celé té spolupráce, kterou si vyžádá moje další působení, zakomponovat i tyto velmi důležité oblasti. Pokud jde o druhou část vašeho dotazu, tak máte pravdu v tom smyslu, že členské státy naprosto jednoznačně trvají na tom, aby Lisabonská smlouva, pokud jde o tady suverenitu v oblasti eh, energetického mixu, aby se dodržovala do posledního písmenka a mají na to právo. To znamená, i my jako Evropská komise musíme respektovat tuto smlouvu. Zároveň ale nám umožňuje to, abychom se k energetice postavili jako k evropskému tématu. To znamená, abychom překonali ten syndrom, kterým trpí některé členské zájmy, že jakmile jde o energetickou politiku, tak jde o výlučnou kompetenci členských států. Ale to už dávno není pravda. Od chvíle, kdy jsme vytvořili jednotný trh a od chvíle, kdy jsme přijali tři energetické balíčky, je jasné, že spolupráce v oblasti energetiky je evropskou prioritou. A myslím si, že to propojení mezi národní suverenitou a evropskými cíly, že tohoto propojení můžeme dosáhnout právě prostřednictvím rámcových dohod, o kterou se například poučíme, eh, pokusíme pardon, ve čtvrtek a které potom budou mít vliv na vnitrostátní politiky v oblasti energetiky. Děkuji, pan. Děkuji vám. A dalším řečníkem bude pan Morten Helvek Petersen. Já jsem tady, u vás je to jakoby hodinky v postavení čtyři. Eh, není to jenom web streamováno, ale máme tady také jaksi 360 stupňů. Já jsem byl rád, že jste řekl, že bychom neměli pokládat za rozpor otázku hospodářského růstu a boje proti eh, klimatickým změnám. Také se mi líbilo, že jste hovořil i o energetické bezpečnosti, i o um, um, boji proti klimatickým změnám a myslím si, že naprosto klíčem k tomu jsou obnovitelné zdroje. Mám pocit, že jste říkal, že energetickou účinnost by, mělo být, by měla být pokládána za první energetický zdroj. Jak přesvědčíte, ptám se, členské státy, že je tomu v skutku tak? Protože nezdá se, že by to tak všichni dnes vnímali. Prosím, vyjadřete se k tomu. Děkuji, mnohokrát vám děkuji za tento dotaz. Já si myslím, že ten argument je zcela jednoduchý. Můžeme si snad dovolit, vynakládat 46 naše, naš, to, toho, co platíme za, ele, za elektřinu na eh, topení a svícení v našich budovách. Není to trošičku eh, snad drahé, když eh, platíme za dovozy 400 miliard euro ročně. Kolik můžeme tady ušetřit? Vždyť tady máme obrovský potenciál, který bychom využili, kdybychom zvýšili patřičně účinnost, eh, energetickou účinnost budov. Když jsem studoval tyto politiky a doptával jsem se kolegů v komisi a odborníků, proč je tak těžké přesvědčit eh, členské státy a proč jsme eh, nepokročili více, protože zdá se, že je to úplně jasné. Vždyť na eh, vytápění a chlazení budov tolik vynakládáme. A jedna z těch odpovědí, kterou jsem dostal, zřejmě svědčí, o co jde. Možná, že prozatím jsme prostě měli moc regulatorní konkrétních opatření. A nárůst eh, efekt, energetické účinnosti budov se pokládalo za ně prostě povinnost. Byl to takový restriktivní, příliš regulatorní přístup. Možná, že bychom měli spíše hovořit o pobítkách, protože velmi často právě eh, chudí lidé si nemohou dovolit trojí zasklení oken a nemohou si eh, dovolit přejít na efektivnější systém problém ve svých domech či bytech. Takže kdybychom se na to takhle podívali z hlediska různých systémů, které už existuje, jak motivovat domácnosti, eh, obecní orgány, místní orgány, aby se více snažili o energetickou účinnost budov, tak si myslím, že právě toto by byl jeden z argumentů, který by nás možná pomohl přesvědčit členské státy, aby se k této politice stavěly seriózněji. Paní eh, Sofia Sokorafa. Děkuji, pane předsedo. Pane designovaný místo předsedo, hovořili jste o tom, že bychom měli mít novou kategorii, kde by šlo o spotřebitele, kteří trpí energetickou chudobou. Tito spotřebitele trpící energetickou chudobou by měli být předmětem politiky Evropské komise. Jak jste říkal, eh, Evropa vydá velice mnoho peněz za vytápění a chlazení budov. Eh, takovéto systémy samozřejmě <clears throat> jsou drahé a pokud někdo chce vylepšit vytápění a chlazení, tak to není věc, která je přístupná pro všechny stejným způsobem. A ptám se, ta energetická unie, kterou chcete zrealizovat, má v sobě právě onen sociální aspekt, který se týká energetické chudoby. A co s tím chcete učinit? Jak přesně chcete postupovat? Jaké finanční nástroje plánujete? Jaké přijímá, či nepřímá opatření chcete přijmout? tak, abyste dokázal ochránit takovýto typ spotřebitele před nárůstem cen, který vede právě k oné energetické chudobě. Eh, děkuji vám, eh, paní poslankyně, za tento dotaz. Je velice důležitý a aktuální a myslím si, že tento problém byl výrazně vyostřen nedávnou krizí. Máme na světě více než miliardu lidí, eh, kteří nemají přístup k energii, kteří nemají dokonce ani elektřinu. A uh, Mysleli jsme si, že je to problém rozvojového světa, ale bohužel musíme říci, že vzhledem k nedávné krizi vidíme více energetické chudoby i v Evropě. A máte naprosto právo se ptát, cože s tím budeme dělat. Pokud jde o sociální politiku, pak ta je zejména v rukou členských států. Zároveň si myslím, že bychom mohli udělat hodně i z evropské úrovně. Za prvé poučit se jeden od druhého, co můžeme dělat ve smyslu sociální politiky pro nejzranitelnější lidí, pro nejzranitelnější domácnosti. V Evropě existují různé systémy a myslím si, že vždycky můžeme analyzovat, který by byl pro ten, který stát nejlepší. Do jisté míry je Někdy je to přímá dotace zranitelných lidí, jinde se to řeší sociální podporou těch, kdo si nemohou dovolit platit za energii. V jiných zemích zase je zastropení základních potřeb energie pro ty nejzranitelnější. Čili toto jsou systémy a myslím si, že na základě toho musíme spolupracovat s členskými státy, můžeme používat Evropský sociální fond, můžeme využívat strukturální fondy a proto si myslím, že je důležité, abychom také přidali, přijali doporučení, eh, do, doporučení pro eh, státní podporu, protože to bylo velmi důležité, abychom pomohli těm lidem, kteří nesmírně ve své situaci pomoc potřebují a který maj, moc potřebují přístup k cenově dostupné energii. Děkuji paní Lina Engstrom, děkuji, eh, pane Ševčkoviče, já se eh, chci zeptat také to, abychom dosáhli cílu. Klinu, říkají nám věci, že musíme zdvojnásobit používání obnovitelných zdrojů a přestat používat uhlí a jiná fosilní paliva. Ale některé členské státy stěžují investice do obnovitelných zdrojů. Například eh, zpráva, kterou vydala nedávno minulý týden komise, se ukazuje, že se používá daleko více dotací právě na fosilní než na obnovitelné zdroje zdroje. Je tady sociální problém, protože lidé nemají stejný přístup k energii. Energetická chudoba je stoucím problémem. Je třeba s tím něco dělat ve členských státech. Co chcete udělat, aby byla přijata opatřena, aby se více využívaly eh, obnovitelné zdroje a zároveň, aby se více pracovalo proti energetické chudobě. Je to složitá otázka a není lehké na ní odpovědět. A zcela jistě to bude jeden z největších problémů, které bude muset řešit komise, eh, členské státy a Evropská unie jako taková. Jako první část odpovědi bych řekl, že bychom opravdu měli dokončit jednotný trh pro energie. Protože, jak už jsem říkal, když se podíváte na velkoobchodní ceny energie, pak jsou velice dobře srovnatelné s tím, co vidíme ve Spojených státech. Někdy jsme dokonce v takové situaci, kdy máme na našem trhu přebytek elektřiny, ale jsou tady úzká místa. Chybí často spolupráce mezi, mezi podniky, přenosovými podniky. Jsou tady různá pravidla v členských státech, eh, národní předpisy předpisy a proto nejsme schopni těžit eh, z eh, jednotného trhu, který by stlačil ceny elektřiny. Zcela správně říkáte, že pokud jde o eh, veřejný zásah nebo státní zásah do energetice, pak se jedná o 120 až 140 miliard ročně, to je velká suma. E, používá se to pořád pro dotování energií a pořád se lidé stěžují, že ceny energií v Evropě jsou příliš vysoké. Proto si myslím, že na jedné straně musíme zajistit, aby všechna ta omezení jednotného energetického trhu byla odstraněna, tak, abychom opravdu mohli využívat prospěchu z jednotného trhu s energiemi. Na druhé straně se musíme celá upřímně pobavit o struktuře cen v Evropě tak, aby ta struktura opravdu zohledňovala náklady na energii a pak, eh, aby bylo jasné, co je tam to navíc, co často dělá ty ceny přemrštěné. Pan Zoltán Balco. Děkuji, ehm, děkuji, pane předsedo. Pane Ševčeviči, máte za sebou působivou kariéru, zejména v zahraničních věcech. Máte velké zkušenosti. Eh, rád bych ehm, se chtěl zmínit o mezinárodním vztahu, ústav, ústavu mezinárodních vztahů MGIMO. Já vím, že jste tam, že také máte vysoké, velké zkušenosti s managementem na vysoké úrovni. A kdybyste byl kapitánem zámořského parníku, měl byste na to zkušenosti a, je, a jak je to se komisařem eh, pro energetickou unii, jste připraven se toho chopit? Vy jste talentovaný člověk, vy jste se připravil na všechny tyhle dotazy, na eh, toto slyšení. To jsou nakonec otázky, které se opakují, ale to je tak složitá otázka, že se ptám, zdy si si nemyslíte, že by bylo lepší, kdybyste si byl uvědomil, že byste potřeboval zejména expertní znalosti v této konkrétní oblasti? Děkuji mnohokrát. Já si naprosto uvědomuji, že odborné znalosti v této oblasti jsou naprosto zásadní. A myslím si, že odborné znalosti jsou zastoupeny v Evropské komisi i v našich členských státech. Myslím si, že v této velice důležité oblasti, jakou je energetická unie, potřebujeme politické vedení, leadership, diplomatické schopnosti, aby členské státy postupovaly tímto směrem, aby byly ochotny um, trošku se vzdát některých dlouho, svých době zastávaných obav a potřebujeme také velice solidní politické zázemí, když se jedná o vyjednávání eh, s velice silnými partnery a oponenty, jako je Rusko, zejména v tomto velice složitém případě. Myslím si, že potřebujeme také velké zkušenosti ze zahraniční politiky, když jde na vyjednávání s, s ostatními partnery, pokud je o politiku v oblasti oblasti změn klimatu Ehm, myslíte si, že by byly větší eh, pil, politické a diplomatické výdobytky příštím roce než ehm, boj proti klimatickým změnám? To bude opravdu vrcholná eh, akce. A myslím si, že to bude záviset nejenom na mě a na komisaři eh, pro akci v oblasti klimatu, ale také Frederika Mogherini, která je odborníkem pro zahraniční politiku. My zkrátka všichni budeme muset tu politiku a diplomaci dá daleko výše na programu zahraniční politiky. Abych vám tedy upřímně odpověděl. Já si myslím, že můžeme dát dohromady mé zkušenosti ze zahraniční politiky a z Evropy s odbornými znalostmi, které, jak doufám, si brzy opatřím a doufám, že, dost, že se mi dostane velké podpory ze strany e, služeb Evropské komise a také členských států. Děkuji vám, eh, pane designovaný místo předsedo, za vaše odpovědi a teď bych požádal mého kolegu, který sedí vedle mě, aby e, zařídil druhou část tohoto slyšení. Děkuji a teď můžeme pokračovat s tím systémem ping-pongu a budeme pokračovat. Takže otázku položí paní Kastinger. Děkuji, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, vy jste tady eh, velmi hovořil o obnovitelných zdrojích a já bych uvedla konkrétní příklad komise, ke které patříte a znovu chcete patřit. Přednedávnem eh, povolila státní garantie pro jadernou eh, elektránu ve Velké Británii a tím vytvořila precedent. A to také dobře víte. Smlouvy Evropské unie ale jasně říkají, že výstavba obnovitelných zdrojů musí být eh, jednoznačnou prioritou a rozhodnutí kolegy a komisařů tím to je značně v rozporu. Je zcela jasné, že tady de facto byla zahájena renesance jaderné energie a proto se vás ptám a velmi by mě zajímalo, jakým způsobem chcete zabránit tomu, či vy eh, vysvětlit toto masivní narušování soutěže, které se samozřejmě obrací proti obnovitelným zdrojům. A zároveň by mě zajímalo, jak vy sám jste se zachoval při tomto hlasování. Zase hlasoval pro ty státní záruky pro onu jadernou elektránu či proti. A prosím, můžete odpovědět. Děkuji i za tuto otázku, protože Eh, určitě je třeba to vysvětlit. Eh, toto rozhodnutí nebylo jenom o preferencích, pokud je o zdroje energie. Tady se jednalo o eh, případ státní podpory a e, vedla to, vedly to služby e, DG konkurence. Hospodářská soutěž. Britské úřady velmi přesvědčivě předložily argument pro e, uplatnění státní podpory a předložili jasný důkaz, že by jim scházelo 7 energie, kdyby Hinkley energie, tedy tato elektrárna nebyla postavena. Znamenalo by to, bylo by to selhání trhu. Je tam, čili oni by prostě nedokázali pokryt ten výpadek energie a pro, ne, no, ne, nebylo by možné normální financování z finančního trhu bez státní podpory. A nebylo to jenom takový ten proces něco za něco. Bylo to velice obtížné vyjednávání s britskými úřady, kdy komisi eh, komise se snažila velice eh, o nejlepší zájmy britských eh, spotřebitelů a konečný výsledek byl takový, že náklady na ten projekt se rozdělí na půl. 17 eh, miliard stát, 17 soukromý investor a myslím si, že pro spotřebitele to bylo daleko lepší rozhodnutí, než když se začínalo vyjednávat a když britské úřady žádaly o rozhodnutí k tomuto případu státní podpory. Děkuji a teď pan Paňo. Vážený pane designovaný místo předsedo, já jsem zde na druhé straně. Nejdříve chci říct, že vítám vaši energii a vaše odhodlané postupování. Vy jste ve svém úvodu řekl, že nadešla doba energetické unie. Hovořil jste také o velkých pilířích této energetické unie. Vysvětlil jste nám pět pilířů. A pro nás je to jistá, jistý způsob naděje, ale my také víme, že často se všichni shodnou na cílech, ale když pak jde o implementaci těch cílů, o realizaci, tak se názory liší. Proto se ptám, jste pro energetickou unii, která, se, která by se blížila tomu, jak to navrhuje nový předseda rady, anebo chcete jít spíše směrem Žaka jako Delora, tedy velké eh, centrály střediska společného nákupu? Děkuji a Doufám, že jsem vás správně pochopil. Eh, pravda je taková, že Tady bylo vlastně několik výchozích bodů, které nás dovedly k dnešní diskusi. Energetická unie byla jenom takovou eh, koncepcí, na kterou mysleli eh, přesvědčení pro Evropana ještě nedávno. A cituji Jiří Buzeka a Jacques Delora, jejich prohlášení. Pak byli jiní, ehm, kdo si mysleli, že bychom měli tímto směrem. A jeden z těch návrhů předložil také budoucí předseda eh, Evropské rady, pan Donald Tusk. A posledu si myslím se stane toto. Já předložím svoji eh, koncepci energie na základě těchto pěti pilířů. Já uvidíme, jestli bude pět nebo čtyři, jak se to bude modifikovat. Já bych se rád s vámi poradil o tom, jak bychom mohli dosáhnout eh, eh, koncensu o koncepci, akčním plánu, který by podložil, abychom viděli, jak postupujeme, jak můžeme dosahovat pravidelně úspěchu. A pokud je o společné nákupy. Pak tady si myslím tolik. Většinou, když přijde tak tento návrh, tak obvykle eh, odborníci vám začínají říkat, to je ale strašně těžké. Máme velice složitá pravidla hospodářské soutěže, VTO pravidla jsou velice složitá. A <clears throat> aby prostě tady nedošlo k nějakému kartelovému uspořádání. Zkrátka, myslím si, že vždycky se na to musíme podívat šířeji. Měli bychom překonat tyto úvodní obavy. Myslím si, že ten argument, kolik vynakládáme na energii, jak velkým spotřebitelem jsme, to je důležité. Myslím si, že bychom to měli jaksi vyměnit za daleko lepší zacházení, daleko lepší ceny a daleko solidnější zacházení. Děkuji, děkuji. A Teď pan Demesmaker. Děkuji, dobrý večer, pane Ševčoviči. Já sedím úplně vzadu, zamávám, abyste mne viděl. Rád bych se vrátil zpět k otázce energetické účinnosti. Právě jste řekl, že jste pro závazné cíle v této oblasti. S tím plně souhlasím na 100%, ale jsem poněkud zklamán, když v předběžných závěrech eh, Evropského summitu, který se konal ve stře- eh, nedávno, eh, ho se hovoří pouze o indikativních cíli, cílech. Ehm, já si myslím, že tím tady ztrácíme šanci. Myslíte si, že tyto indikativní cíle skutečně splní to, co si všichni přejeme? A dále, Podpora energeticky intenzivních podniků musí být i naláde zvažována, tak aby se podpořila konkurenceschopnost. Co si myslíte o té ideji, že se to propojí s prioritními investicemi v oblasti energetické účinnosti? Děkuji za tento dotaz. Vidím, že jste si už přečetl velmi pečlivě návrh eh, závěru Evropské rady. A je pravda, že tento návrh závěru Evropské rady eh, poukazuje na to, že pokud jde o energetickou účinnost, pak budeme hovořit o kvantitativních cílech. Jak už jsem říkal, zítra na Radě pro obecné záležitosti budu tlačit na to, aby to byl závazný charakter, ale nakonec Evropská rada rozhoduje konsensem a je těžké předvídat, jaký bude konečný výsledek. Ale eh, řekl bych vám ještě něco dalšího. Řekl bych, že na základě zkušeností, které Evropská unie má se zavedením eh, kvantitativních cílů a politik, eh, v této oblasti zeleného růstu. Co je ještě důležitější než ty cíle? Konkrétní opatření, konkrétní politiky, eh, pobítkové systémy. A myslím si, že to všechno máme v rukou, že to vše je v rukou evropských institucí. Jak tedy budeme pracovat eh, s výsledky Evrops- se závěry Evropské rady? Jak je převedeme na konkrétní opatření a politiky později? Myslím si, že to bude eh, permanentní prioritou pro Evropské Evropskou komisi, abychom využívali pořád ten argument těch obrovských nákladů, pokud se nebudeme dosnažit o energetickou účinnost. Jaké ztráty tady máme a jak zbytečné náklady musí platit naši občané prostě proto, že jejich budova, dům, v kterém bydlí, není dost energeticky účinný. A teď Nils Stormer. Děkuji, pane předsedo. Vážený dezignovaný pane komisaři, ve svých písemných odpovědích jste hovořil o boji proti tedy, uh, výrobě paliv na úkor potravin. A vy jste z Bratislavy, takže pravděpodobně víte, že ten boj ne vždycky všechno vyřeší. Takže to, když říkáte, že komise s tím bojuje, tak nám se zdá, že nemáte jasné cíle. Takže moje snadná otázka pro vás je, zda budete jaksi bojovat s ostatními komisaři nebo něco takového, nebo jestli prostě vytvoříte jasné cíle. Děkuji. Já myslím, že vaše otázka sou, souvisela s biopalivy, je to tak? Ano, děkuji mnohokrát za tuto otázku. Protože to je jedno z témat, u kterých věřím, že pokud získám váš souhlas, tak eh, se k tomu dostanu velice brzy během trialogu. Je teď totiž jasné, že pokud jde o, o směrnici ILO, tedy o nepřímém využití půdy, tak eh, v tuto chvíli se nacházíme ve fázi druhého čtení a já doufám, že se nám podaří překonat jednotlivé přístupy ze strany Evropského parlamentu a členských států a že najdeme dobrý kompromis, který bude pro tuto oblast potřebný. Protože vy dobře víte, a hovořil jste o tom boji, že je třeba si upřímně říci, že první generace biopaliv, která vytlačila potraviny a krmiva tedy plodiny využívané pro výrobu potravin a krmiv a vytvořily se vlastně podmínky, kdy tyto eh, plodiny byly nahrazeny plodinami využívanými pouze pro výrobu paliv, že nám to celé nepřineslo výsledky, které jsme eh, očekávali z hlediska kvality a účinnosti paliv a naopak to měly velmi eh, negativní, nepředpokladané sociální dopady. Takže já doufám, že se nám podaří nalézt řešení pro tento problém a využít rozpočet na výzkum a vývoj tak, abychom vlastně motivovali výzkumníky k tomu, aby se intenzivněji věnovali výzkumu na druhé generaci biopaliv, protože já jsem přesvědčen, že to je velmi potřebné pro budoucnost. A mohu vám také říci, že jsem přesvědčený o tom, že v nadcházejících pěti letech dojde především v oblasti dopravy k daleko širšímu využívání alternativních paliv, elektřiny, CNG, skapalněného zemního plynu a tak dále. A to doufám, že nám skutečně eh, daleko více pomůže v tom boji proti eh, emisím CO2 než biopaliva. Děkuji. Teď pan Juaristy Baus. Cevkovič. a su izquierda. Gracias. Me gustaría... Děkuji, pane Sevčoviči, jsem tady nalevo. Rád bych se vrátil k otázce jádra. My máme ve Španělsku elektránu jadernou v Garoně, což je nejstarší elektrárna a je velice blízko velkým městům. A podobné modely elektráren byly nedávno v Belgii odstaveny. Od června je tato elektrárna sice uzavřená, ale eh, Firma, které elektrárna patří, by ráda znovu zahájila provoz. Bylo nám řečeno, že to spadá do odpovědnosti členských států. To je pravda, ale myslím si, že by to v podstatě mělo spadat i do vaší kompetence. Jedná se o tu záležitost těch starých, zastaralých atomových elektránem. jak je možné zajistit, že budou odstaveny. Děkuji. Pokud jde o bezpečnost, těchto starých elektráren je to velice důležité téma a tady zcela jasně musíme úzce spolupracovat se španělskou vládou. Jak víte, tak jako komise máme 180 jaderných inspektorů, kteří zajišťují, že jaderné elektrárny v Evropské unii jsou bezpečné, fungují dobře a že odpovídají nejvyšším bezpečnostním standardům. Bylo také velice důležité, že jsme provedli uh, Eh, zátěžové testy po tragédii ve Fukušimě. A já jsem přesvědčený o tom, že vzhledem k tomu, že máme veškeré tyto odborné znalosti v Evropské komisi a také díky ověření bezpečnosti a výsledkům zátěžových testů, že se nám podaří zajistit toto a ujišťuji vás, že pokud bude mít komise jakékoliv pochyby o tom, že tato atomová elektrána není, neodpovídá nejvyšším standardům bezpečnosti, takže to komise zveřejní a že budeme jednat se španělskou vládou velice otevřeným způsobem, abychom zajistili, že, budou, že veškeré kroky, které budou podniknuty, do, povedou k dodržování nejvyšších standardů bezpečnosti pro jaderné elektrárny. Děkuji. V tuto chvíli pan Erikson. Dobrý večer, pane Ševkoviči. Já jsem zde. Volám vás tady za Švédsko. Souhlasím s vámi v tom, že bychom měli vytvořit energetickou unii a že je velice důležité podniknout příslušné kroky, abychom tam dospěli. Ale energetická unie musí být také založena na solidaritě. Alespoň já si to myslím. A v podstatě na začátku tohoto procesu máme velmi různorodou situaci v jednotlivých členských státech. Například u nás doma už do vodních elektráren investujeme téměř 100 let a máme spoustu příležitostí, jak využívat obnovitelné zdroje energie a poměrně mnoho také investujeme do energetické účinnosti, ale například v jiných zemích, jako třeba v Polsku, tam se investuje do uhlí. Já se vás chci zeptat, jak pomůžete třeba Polsku? Odpověď, prosím. Děkuji mnohokrát za tuto otázku. Ano, máte naprostou pravdu v tom, že solidarita a také musím říct si důvěra, to musí být klíčové prvky budoucí Evropské energetické unie. Solidarita se projevuje právě v situacích, kdy dojde k extrémnímu tlaku, kdy dojde k nějaký velmi obtížné situaci, jako třeba v roce 2009, kdy jsme se ukázalo, že díky zpětnému toku a spolupráci a dobré solidaritě, díky eh, dobré solidaritě členských států se podařilo těm ohroženým státům dodat plyn, že tady mohli zase zapnout světla, řekněme. A myslím si, že Švédsko, že Švédsku vlastně můžeme pochválit jako takový model, takový modelový stát, pokud jde o moderní energetickou strukturu a obnovitelné zdroje energií. Má samozřejmě zvláštní eh, geografické podmínky, které umožňují Švédsku eh, využívat velmi šikovně eh, ve prospěch čisté energie a obnovitelných zdrojů energie. Pokud jde o uhlí, tak v tuto chvíli si musíme upřímně říci, že uhlí stále je největším zdrojem energie v Evropě. Připadá na něj více než 27 vyrobené energie. A na druhém místě je jaderná energie a až třetí se 24% jsou obnovitelné zdroje energie. Takže nejde jenom o Polsko. Máte pravdu, že tam více než 80% energie, energie pochází z uhlí, ale jde také o Německo, kde je více než 44% pochází z uhlí. A co s tím můžeme dělat? Na to se ptáte. Já mohu říci, že můžeme využít podpory pro nové technologie v oblasti zachycování a uchovávání uhlíku a také ten nový investiční fond, který bude vytvořen a tím můžeme Polsku pomoci eh, k tomu, aby jeho elektrárny byly čistší než dosud. Děkuji. Paní Běrkunen. Děkuji, pane předsedo, pane Ševčoviči. Vy už jste několikrát řekl, že Evropská energetická infra, Infrastruktura musí být modernizována a rozšířena, aby mohla energie svobodně téci po Evropské unii. A abychom také eliminovali ty energetické ostrovy. Ale jak víte, máte, máme ještě takových ostrovků v Evropské unii spoustu, také v severní Evropě, odkud pocházím já. A já bych teď chtěla vědět, co považujete za ty nejurgentnější projekty, takových top 5 projektů v energetické oblasti na nadcházející léta v Evropské unii a jak zajistíte, že se tyto projekty pohnou kupředu. Děkuji mnohokrát. Když se podíváte na tu situaci s energetickými ostrůvky, tak máme samozřejmě problémy na severu, pokud jde o Finsko, pobaltské státy, kde víme, že jejich Eh, energetické sítě jsou, řekněme, ještě stále velmi propojeny s jejich minulostí. Máme také problémy v Jižní Evropě, na Iberském poloostrově, na Maltě a na Kypru. Takže když se ptáte, jaké jsou ty prioritní projekty do budoucna, tak eh, tady si myslím, že nejlepší odpověď asi je, když se podíváme na seznam projektů, které jsou v příloze z Evropské strategie pro energetickou bezpečnost a tam najdete právě projekty, které budou mít moji plnou eh, podporu. Eh, bude tam propojení mezi Finskem, pobaltskými státy a ostatními členskými státy EU v oblasti elektřiny. Myslím si, že už vlastně tento týden dojde k otevření terminálu pro eh, skapalněný plyn v Kvajpedě, což si také myslím, že je důležitá součást toho našeho úsilí, které směřuje k překonání izolovaného postavení severských zemí, tím myslím Finsko a pobaltské státy. Takže řekl bych, že to je elektrické propojení, které má propojit Finsko a e, pobaltské státy a připojit je k sítím v zbytku EU a potom také terminály na skapalněný zemní plyn e, v oblasti, ze které pocházíte vy, protože to si myslím, že by nám pomohlo překonat izolaci a pomohlo by to Finsku a pobalským státům se postupně a stále účinněji připojit ke zbytku energetické sítě v EU. Velice děk. A teď pan Carlos Zorinho. Vážený pane navržený místopředsedo, Máte velice důležitou misi a tato mise spočívá v tom, že chcete dostat Evropskou unii do vedoucí úlohy celosvětově v rámci obnovitých energií a da, zároveň posílit konkurenceschopnost. Mám tři otázky. Ta první se týká toho energeticko-klimatického balíčku. Tady máte těch 27% podíl obnovitelných zdrojů, ten cíl. Nemyslíte si, že těch 30% by tomu celému dalo mnohem více důvěryhodnosti? To, co řekl Jean-Claude Juncker, že skutečně je důležité, aby Evropa vedla v oblasti obnovitelných zdrojů. A dále. Zelený růst. Eh, tady je důležité, aby Evropa byla dobře propojená. Já se vás ptám, jak eh, pohlížíte na propojení eh, Iberského poloostrova s Francií, které je tak důležité a dále. Vlády, místo toho, aby navýšily pobídky pro obnovitelné zdroje, je seškrtaly. A já se ptám, eh, budete nějakým způsobem oponovat vládám kvůli této situaci? Jak se k tomu postavíte? Děkuji. Začal bych od konce vašeho dotazu. Myslím, že na tu první část jsem už odpověděl. To je pravda, že konkrétně Portugalsko a Španělsko jsou ve značně obtížné situaci, protože jsou hodně pozadu za cíly eh, propojení energetických systémů. Eh, pokud je o Španělsko a Portugalsko a Francie, je to 2 až 4 čili je to daleko nižší, než je cíl. A je to neúnosná situace. Myslím si, že určitě najdeme správné odpovědi na tyto otázky už teď ve čtvrtek. A myslím si, že se ta situace bude patřičně řešit jakožto problém. Může třeba zajistit financování a Portugalsko i Španělsko budou patřičně propojeny s evropskou sítí. A jak už jsem říkal, komise vždycky je ochotná poctivě zprostředkovávat při takovýchto problémech, nejenom tomhle, ale i jiných, tam, kde na regionální úrovni se to těžko řeší konsensem. Já osobně jsem velice ochoten se do toho angažovat. Bude-li to třeba, protože jsem přesvědčen, že je to třeba překonat. Ten druhý problém, co zmiňujete, je také velmi důležitý, protože ve Španělsku a Portugalsku, Česká republice je taková situace, že tam byly přijaty systémy finanční podpory e, obnovitelných zdrojů. A pak e, ta politika se najednou zase otočila. Portugalsko podle mě je lepší příklad, protože e, tam se konala jednání mezi vládou a mezi představiteli odvětví eh, eh, obnovitelných zdrojů a našlo se nakonec vzájemně přijatelné řešení, ale jinde je to komplikovanější a obávám se, že tam nakonec to budou ještě složité právní bank, eh, bitvy o retroaktivitě a o investicích. Proto bych byl rád, aby se tady prostě zabránilo takovým výčitkám prostřednictvím komise. A teď paní Bizněvská, děkuji mnohokrát. Já bych se vás ráda zeptala na jednu věc. Jaký máte postoj k, na, na závislost mezi balíčkem klimatickým a mezi závislostí evropského hospodářství? Protože vaše země je jednou z těch, která skoro nejvíc závisí na dodávkách z Ruska, protože Slovensko skoro 100% eh, plynu dováží z, eh, z Ruska. Moje země, Polsko, není o, o mnoho lepší situaci. My dovázíme asi dvě třetiny plivu, ale Polsko má značné ještě zásoby uhlí a v souvislosti s tím energetika je závislá na uhlí. A myslíte si, že současný konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem je právě tím okamžikem, kdybychom měli revidovat energetickou a klimatickou politiku Evropské unie tak, aby nediskriminovala eh, eh, tedy eh, fosilní suroviny, včetně i uhla. Co chce, uhlí. Co chcete udělat pro to, abyste ochránili výrobce uhlí, kteří mají co dělat s konkurencí ze strany levného řečnice byla přerušena. Prosím o odpověď. Já vám děkuji, eh, paní poslankyně. Já eh, si nemyslím, že eh, program klimatický a program 2030 je nějak v rozporu s růstem evropského hospodářství. Musí to jít pospolu, musíme pracovat v takovém rámci, aby tyto cíle byly vzájemně posilovány, protože pokud jde o obnovitelné zdroje, jak už jsem říkal, to jsou naše vlastní zdroje. Patří nám větrné elektrárny, solární energie naše. Můžeme tedy to napojit na síť a nebýt závislí na zahraničních zdrojích energie, když takový zásadní hráč je právě Rusko. A konkrétně teď eh, s tímto hráčem máme teď velmi složité vztahy, velice složitou situaci. Proto si myslím, že musíme pracovat na obou typách, typích politiky a myslím si, že dosáhneme dobrých výsledků. Jak už jsem říkal, rozhodnutí o energetické misce je svrchovaným rozhodnutím každého členského státu. Zároveň si ale myslím, že každý členský stát musí také respektovat společné e, cíle, na nich se členské státy dohodly. Proto je důležité spolupracovat, abychom drželi jednu společnou evropskou linii ohledně zelené politiky, zelené strategie pro budoucnost. Myslím si, že balíček EU 2030 bude pro Polsko dobrý, protože jsou tady dva důležité prvky v tomto balíčku. První, vytvoření Eh, roce 140, což by, 400, pardon, což by bylo podpořeno eh, úložišti záchyt uhlíku. A umožnilo by to také Polsku, aby modernizovalo svoje elektrárny, uhelné elektrárny, tak, aby i Polsko mělo vyšší cíle v programu zeleného růstu. Neslyšíme. Děkuji, pane předsedo. Eh, Pane. Eh, designovaný místo předsedo. V návaznosti na tu odpověď víme, že eh, je na členských státech, aby se rozhodovali o svém konkrétním energetickém mixu. Jak se vás chci zeptat, jak eh, plánujete dosáhnout toho, aby členské státy koordinovaly své energetické politiky? Zajímá mě váš obecný přístup s ohled a konkrétně možnost diversifikace energetických dodávek. Děkuji za tuto otázku. Já si myslím, že diversifikace a lepší koordinace jsou naprosto klíčové pro to, abychom vytvořili Evropskou energetickou unii bez lepší koordinace bez širší diversifikace zdrojů si nemyslíme, že se nám podaří vytvořit eh, Evropskou energetickou unii. Pokud je o koordinaci, myslím, že už máme dobré zkušenosti se skupinou pro koordinaci plynu. Myslím si, že ta dobře funguje a myslím si, že postupně se vytváří vzájemná důvěra, je tady větší transparentnost eh, na schůzích této skupiny a to, myslím, by mělo pokračovat, protože členské státy by měly být eh, vůči sobě daleko upřímnější, o čem vyjednávají, abychom drželi společnou línii při kontaktech se třetími stranami aby naši partneři pak nemohli hrát proti nám politiku eh, rozděl a panuj. A proto musíme používat takový rámec, jako jako příkladu ta skupina pro koordinátory plynu, pro i jiné typy energie. Jak můžeme diverzifikovat? Pokud jde o plyn, pak prvním klíčovým prvkem je to, toto trochu se poučit eh, z neúspěchu Nabuchla, abych to řekl na rovinu, abychom byli daleko eh, politicky přítomnější ve všech těch zemích, eh, kde bychom chtěli, aby se to vybudovalo, abychom měli daleko intenzivnější kontakty s konsorciem, které eh, buduje, staví toto vedení, tento plynovod a aby tady byla daleko větší politická a finanční podpora tohoto plynovodu. Pak musíme samozřejmě pracovat také na terminálech pro skapelněný eh, plyn a eh, se státy jako je Alžírsko, Spojené státy Brazílie, státy z Perského zálivu, odkud také můžeme dostávat energie, pokud ovšem na to patří patřičně připravíme a vybudujeme infrastrukturu. Prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážený pane Ševčoviči, jsem potěšen, že hovoříte o energetice z koncepčního hlediska. Hovoří se o dobách eh, rozdělené Evropy a vystavíte jste se proti tomu používat energii jako politickou zbraň. Mé, mý kolegové již eh, tady hovořili o různých aspektech, které se týkaly Ruska a mne stala konkrétně zajímá jedna věc. Jak chcete eh, vybudovat eh, jakési komplexní strategické vztahy s Ruskem, tak aby v tomto parlamentu jsme již nemuseli se usnášet, mít usnesení o otázkách energetické politiky a bezpečnostní politiky? Děkuji mnohokrát za tuto otázku. Vy víte, že už řadu let Rusko mělo status strategického partnera, partnera Evropské unie. Teď je skutečně Rusko ve velmi strategické pozici, ale myslím, že partneři vypadají jinak. Takže eh, proto si myslím, že musíme jasně a transparentně, otevřeně jednat v našem vztahu s Ruskem. A musíme velmi jasně říci, jaká je naše pozice. Pokud jde o fungování evropských firm na evropském trhu, tak musí respektovat evropská pravidla. To si myslím, že je naprosto nesporné a jasné. Myslím si, že musíme zajistit, abychom, pokud jde o oblast dodávek energie a vůbec diskuze o energetice, abychom daleko lépe využili evropskou sílu. Jak jsem říkal, my jsme obrovský klient. Vývoz z Ruska do Evropské unie představuje 52 rozpočtových příjmů Ruské federace a představuje 70% ruského exportu. Takže ono nejde jenom o to, že oni vyvážejí energii k nám, oni potřebují tu energii vyvážet k nám. A myslím si, že prostě je třeba jenom lépe pracovat s tímto vztahem a zajistit, abychom i my byli schopni jasně komunikovat a to jednotně, tak jak tomu bylo letos. Prezident Putin rozeslal dopisy 18 představitelům členských států a dostal jednu odpověď od předsedy Evropské komise. A to se stalo několikrát. A myslím si, že to je právě způsob, jakým budeme v budoucnu pokračovat. Ale to jsem se nechal trochu unést. Děkuji. Nyní pan Sepp Danz. Děkuji mnohokrát, děkuji za vaše dosavadní odpovědi velice rád si vyslech, jsem si vyslechl, že se budete aktivně účastnit pařížského procesu a samozřejmě také e, jsem velice rád, že i z vašich e, písemných odpovědí vyplývá, že nás budete informovat a že chcete svoji úlohu zastávat plně. Jak víte, tak my chceme, aby Evropská unie byla světovým lídrem v oblasti klimatických klimatické politiky. A co chcete udělat pro to, aby se oživila debata a abyste zajistil, že skutečně Evropská unie bude nadále lídrem v oblasti klimatu? A jak chcete zajistit, že Evropská unie bude eh, vést tu debatu a že tedy naprosto jasně tuto roli bude zastávat i ve vyjednávání v rámci OSN? Děkuji mnohokrát za otázku. Já si myslím, že pokud jde o vyjednávání v Paříži a pařížský summit, tak tam jsem si jist, že jako tomu vlastně bylo u minulého summitu, budeme mít dobré zastoupení ze strany Evropského parlamentu. Vím, že toto bude událost, kterou budou členové poslanci Evropského parlamentu velmi pozorně sledovat. A myslím si, že i díky rámcové dohodě je dohodě mezi Evropským parlamentem a komisí máme k dispozici dobrý mechanismus, jakým způsobem to udělat a jakým způsobem můžeme informovat průběžně poslance Evropského parlamentu o probíhajícím vyjednávání. Já vás mohu ujistit o tom, že vím, jak je to důležité a zajistím, abyste byli skutečně dostatečně informováni o celém tom procesu a o tom, jak jakému eh, pokroku jsme eh, dospěli v rámci té přípravy na pařížský proces. Pokud jde o znovu oživení podpory pro obnovitelné zdroje energie a zelenou politiku, tak tady si myslím, že v dnešní době je velice důležité ukázat členským státům a našim podnikům a občanům, že nejde jenom o ochranu životního prostředí a záchranu planety, ale že jde o podporu podniků také protože nám to dává lepší nezávislost, pomůže nám to diverzifikovat eh, zdroje energie, vytvoří to pracovní místa. Například podívejte se na to, jak úspěšně právě ta ekologická oblast vytvářela pracovní místa. To byla v posledních letech jedna z mála oblastí, kde jsme nepřišli o pracovní místa a naopak je vytvářeli. Takže skutečně tady už v Evropské unii máme velice dobré odborné znalosti a dobré technologie. Uh, ve světovém měřítku. A když se podíváme například na situaci v zemích, jako je Čína, tak je jasné, že evropské technologie budou, eh, jak, že po nich bude poptávka a tady to je právě oblast, na kterou se musíme zaměřit, pokud je o obnovitelné zdroje energie a zelené technologie. Děkuji, pan Jean Marinescu. Thank you, Děkuji, pane předsedo. Pane designovaný eh, komisaři už nemůžeme tedy spolupracovat na TNT, ale doufám, že se nám podaří spolupracovat na TNE. Eh, já doufám, že eh, pokud dojde o, k problémům s dodávkám energie, že právě toto umožní komisi navrhnout opatření, abychom mohli tu takovou krizi vyřešit. V případě, že taková situace nastane třeba letos v zimě, využijete tuto možnost a jaké důležitá opatření navrhnete. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Já se velmi těším na spolupráci eh, s vámi, ať už to je v oblasti ten T nebo ten E, protože vím, že ta spolupráce bude velice užitečná. Pokud jde o letošní zimu, tak já jsem přesvědčen o tom, že místo předseda Ettinger dosáhne zítra úspěchu. Já jsem s ním hovořil telefonicky těsně předtím, než jsem přišel sem. A on mi říkal, že ta vyjednávání jsou velmi obtížná, ale stále ještě je, se na to dívá optimisticky a e, to jednání bude ještě zítra pokračovat v Bruselu po dvoudenním jednání. A on doufá, že se podaří nalézt společný rámec, který vyřeší situaci let, letošní zimy a příštího roku. Je to nezbytně důležité pro Ukrajinu, Rusku, Rusko, ale také pro Evropskou unii a já doufám, a věřím, že dobré vyřešení této situace by velmi uklidnilo tu, ty obavy, které panuje v tuto chvíli na energetickém trhu. Dobrá zpráva je, že výsledky zátěžových testů jsou povzbudivé. Evropa jako celek se s tím vypořádá poměrně dobře. Zvládla by šest měsíců kompletního odstřihnutí od ruského plynu. A to bychom přišli od 5 až 6 miliard eh, kubických kubíků, což je velká část naší spotřeby, ale musíme se také upřímně říci, že alespoň pro 6 členských států by situace by byla velmi obtížná vzhledem ke stávající situaci a jejich závislosti na ruském plynu. A samozřejmě, že pokud by něco takového nastalo, pokud bychom se dostali do takové mimořádné situace, tak vás mohu ujistit o tom, že Evropská komise využije veškeré své nástroje a veškeré své pravomoci k tomu, abychom zajistili, že se nebude opakovat situace z roku 2009 a že bychom se opět neocitli v situaci, kdy občané, domácnosti a podniky v evropských zemích se ponoří do tmy, protože nebude energie. Děkuji vám. A pan Miroslav Por. Pane eh, komisaři, energetická politika v současné době prochází zlomovým obdobím ve kterém bude určena její budoucí podoba ať už se jedná o energetickou unii nebo o nové cíle pro období. two thousand and thirty bude se také rozhodovat o úloze jaderné energie. proto bych se zeptal na dvě otázky jaké závěry učiníte ze zátěžových zkoušek jaderných elektráren tzv. stress testů a jak komise výsledky těchto eh, zkoušek využije? rád bych se zeptal na váš osobní postoj k budoucnosti jaderné energetiky v evropě především její zakomponování eh, jako součást přechodu k nízkouhlíkovému hospodářství. na závěr jestli byste byl ochoten komentovat eh, jakým způsobem by měla sehrávat úlohu v rámci energetické unie německá energiewende eh, německá energetická politika která je pro země střední a východní evropy velmi klíčovou. Děkuji, velmi pěkně. Děkuji mnohokrát i za tuto otázku. V prvé řadě si myslím, že zátěžové testy pro jaderné elektrárny v Evropě byly mimořádně důležité a to z hlediska zabezpečení, ubezpečení eh, občanů Evropské eh, unie. O tom, že jaderná zařízení v Evropské unii respektují nejvyšší bezpečnostní standardy. Myslím si, že byly velmi užitečné z toho hlediska, že došlo k takové výměně nejlepších zkušeností, nejlepších obchodních, nejlepších praktik, postupů, tak aby skutečně bylo možné ty nejlepší výdobytky, které v této oblasti máme, z hlediska posilňování bezpečnosti, aby se tyto výdobytky mohly plně uplatnit ve všech zemích Evropské unie, které si přejí využívat jadernou energii. Momentálně jich 16, 14 členských zemí chce i nadále pokračovat v jaderné energetice. A proto bylo velmi důležité, abychom v těchto zemích připravili taková opatření, takové plány, které budou respektovat eh, vysoké požadavky na kvalitu jaderné oblasti. Když se podíváme na scénáře, jak se dostat k nízkouhlíkové ekonomice či bezúhlíkové ekonomice v roce 2050, máme tady závisek snížit emise CO2 o 80 až 90 do, roce, do roku 2050. Tři z pěti scénářů, které k tomuto cíli vedou, počítají s jadernou energií jako s typem nízkouhlíkového zdroje. A protože jaderná energie je druhý nejdůležitější zdroj produkce energie, myslím si, že jaderná energie zůstane v energetickém mixu Evropské unie a z hlediska komise je potřebné, aby se zabezpečily maximálně vysoké bezpečnostní standardy pro provoz jaderních zařízení. Děkuji a teď pan Markus Piper. Děkuji, já jsem tady, pane Ševčoviči. Když hovoříte o energetické účinnosti, myslíte tím úspory energií. Co uděláte s členskými státy, které před sebou mají e, velké vyhlídky na růst? A druhá otázka, Řekli jste, že obnovitelné zdroje patří nám. Máme země, které mají již více než 30% podíl. Musíme nyní v rámci obnovitelných zdrojů také spořit, vytvářet ty úspory, anebo je z toho výjmete těch požadavků. A třetí otázka, to mi dělá jisté obavy. Říkal jste, že ty indikativní cíle, že to nemáme brát tak vážně, že důležité je, aby jsme tady měli e- evropskou kompetenci v rámci legislativy, tedy, že chceme mít e, závazné, e, závaznou legislativu. Chcete skutečně všem v celé EU vnutit stejné, stejné předpisy, například co se týče energetické účinnosti nebo ten ekodesign. Ve mně to vyvolává velké objevy. My v Rakousku, v Skandinávii, no, když si představíme, že si musíme kupovat nové sprchové hlavice, když vůbec nemáme žádné problémy s nedostatkem vody, to mi prosím skutečně vysvětlete, jak to chcete komunikovat v takových zemích, kde takováto opatření vůbec k ničemu nevedou. Děkuji mnohokrát za tento dotaz. Myslím si, že jste velmi dobře eh, definoval dilema, které existuje mezi energetickou účinností v tomto výboru je zcela jasný tlak na vyšší ambice, na závazné cíle, ale pak, když dojde na konkrétní realizaci politik, které by k tomu měly vést, tak pak už to tak jednoduché není. Samozřejmě, že můžeme hovořit o energetické účinnosti budov, ale e, stejně důležitou částí je také směrnice o ekodesignu, jak dosáhnout těchto úspor. A když se podíváme, kolik díky ekodesignu jsme už e, ušetřili, e, pak je to velmi působivé. Bohužel se o tom tak často nemluví. A díky úsporám, který dosahujeme díky této úspoře, dosahujeme, do, dosáhneme úspor do roku 2020 něčeho takového, co spotřebuje Itálie za rok. A někdy se to také dosahuje opatřeními, která nejsou moc nepopulární mm, a za kterých si e, tisk dělá legraci. Ale myslím si, že se musíme také poučit z toho, co máme a víme, jaké jsou technické studie o na například v fénech, o hlavicích do koupele a podobných věcech. Ale my prostě tady hodnotíme to, že v tomto konkrétním případě energetiky nebyly natolik důležité, aby ke všem těchto prvkům měly být závazné cíle. Ale když dojde na kotly, je to o něčem jiném. Musíme se podívat, jak můžeme využít ekodesign co nejlépe, abychom dosahovali dobrých výsledků. A pak sem přijdu a budu žádat o vaši podporu, abychom to sdělovali. Proč to navrhujeme? Protože to skutečně šetří energii a pomáhá to domácnostem, aby si snížili náklady na energii. A teď paní Miriam Dali. Safkovič, Charlie ċar li huwa fl-interess tal-Unjoni Ewropea li jkollha politika tal-enerġija u je jasné, že je v zájmu Evropské unie, aby měla, eh, aby zajistila diverzifikaci dodávek energie, aby podpořila cíle v oblasti sociální politiky a zlepšila udržitelnost. Takže eh, diverzifikací zdrojů a také tím, že do toho zapojíme všechny členské státy, včetně těch, které jsou zatím eh, izolované, to znamená ty energetické ostrovy. To je správná cesta, ale vy jste se zaměřil na sever Evropy a já bych možná požádala o to, abyste se zaměřil také na jih Evropy. Jaká je vaše představa? Jak chcete podpořit investice do vytváření energetických infrastruktur, eh, sítí, propojení a také skladovacích prostor třeba tam? Chcete pohovořit, mohl byste pohovořit o tom, jak se na to díváte? z perspektivy energetické unie a jak chcete podpořit úsilí v EU směrem k infrastruktuře, tak aby všechny členské státy byly skutečně propojeny, připojeny k té elektrické a plynové síti. Mikrofon byl vypnut. For... Děkuji mnohokrát za to, že jste tuto perspektivu vnesla do naší diskuze, protože pokud se nepletu, vy jste z Malty. Ano, je pravda, že až dosud, pravděpodobně právě vzhledem tomu, jaké zaznívaly otázky, tak jsme se spíše zaměřili na sever a severní ostrovy a pobaltské ztráty, ale samozřejmě velmi podobná situace panuje i v Jižní Evropě a ve Středomoří. Myslím si, že samozřejmě musíme se touto otázkou zabývat, protože tady máme problém na jedné straně, ale na druhé straně také celou řadu příležitostí, protože když se například podíváme na zeměpisné podmínky, pokud se podíváme na to, jakým způsobem je nutné diversifikovat naše zdroje energie, tak si myslím, že e, projekt, o kterém jsem hovořil na úvod, to znamená vytvoření té, toho středomorské, té středomorského uzlu, tak to by právě vedlo k vytvoření velice dobrého obchodního místa pro plyn právě v té části města. Alžírsko je naším třetím nejdůležitějším dodavatelem plynu. A teď jsme hovořili o eh, nově objevených nalezištích plynu eh, v tom ložisku Afrodité u Kypru. A já si myslím, že toto by bylo velice důležitou součástí naší strategie, eh, pokud jde o diverzifikaci zdrojů energie. Když jde o Maltu, tak já vím, v jaké situaci se nacházíte, proto jsem rád, že jako jeden z prioritních projektů na seznamu eh, projektů společného zájmu je právě ten plovoucí terminál na skapalněný plyn u Malty. To by také pomohlo zajištění lepšího propojení mezi Maltou a Sicílií a to by zajistilo to, že by Malta mohla se vlastně vypořádat s tou stávající situací, kdy je odříznutá od evropských energetických sítí a to by napomohlo propojení Malty se zbytkem evropských sítí. Děkuji vám. Paní Gardini. Bez mikrofonu. Abbiamo sentito sì, molte cose eh, sulla politica energetica. Dobrý večer. Slyšeli jsme již mnohé o energetické politice. A jistě se nacházíme v době, kdy je třeba se dělat velké objevy. Já bych se chtěla vrátit k pařížské konferenci 2015 od Kodaně, sleduji veškeré konference smluvních stran a po každé po každé se vzbuzují velké naděje před summitem a nakonec to dojde eh, tak daleko, že se vlastně všichni vrací domů téměř s prázdnýma rukama. Uh, já jsem téměř již opětovně doufala, že tentokrát by se to mohlo podařit, ale pak jsem z druhé strany Atlantiku se doslechla různé věci, které mne naladily poněkud pesimisticky. A totiž, že nebude možné dosáhnout či podepsat závazné mezinárodní dohody to, o čem jste hovořil, to jsou relativně jednoduché aspekty a konkrétní aspekty, ale my potřebujeme globální dohodu. Řečnice byla přerušena, prosím. Děkuji za tuto otázku. Já naprosto chápu, že uh, už eh, jste trochu frustrovaná těmi dosavadním vývojem vyjednávání o klimatických změnách. A začalo to kyotským protokolem, potom jsme vyjednávali v Kodani, ve Varšavě a vždycky uh, jsme měli velké naděje, které třeba podpořilo, podpořilo ještě naše přesvědčení o tom, že vzhledem k tomu, že máme naprosto jasné důkazy o tom, že dochází ke změnám klimatu na naší planetě, takže to vedoucí představitelé států pochopí konečně a rozhodnou se v tom něco udělat. Myslím si, že v tuto chvíli už jsme v takové situaci, kdy se zvýšila globální teplota pouze o 0,8 desetin stupňů Celzia, což je tedy stále ještě pod tou hranicí těch obávaných dvou stupňů, které by vedly ke katastrofálním změnám na celém světě, ale už vidíme, že se nám mění klimatické a vlastně vzorce a počasí. Víme, k jakým uh, přírodním katastrofám došlo kvůli těm změnám v počasí. Víme, že celá řada, celá řada členských států se teď potýká ob, s obrovskými změnami a problémy v Ázii, v Africe, v Evropě. Takže já si myslím, že v tuto chvíli se nacházíme v situaci, kdy už máme tu kritickou masu uh, důkazů o tom, že skutečně dochází k negativnímu vývoji, že souvisí s eh, klimatickými změnami, že souvisí se změnami počasí a že tady jsou zcela zřejmé vysoké hospodářské náklady, které s tím souvisí a že máme také opatření a technologie pro to, abychom nějakým způsobem bojovali proti změnám klimatu. Takže já si myslím, že v tuto chvíli už do jisté míry došlo k pozitivnímu vývoji Eh, ve Spojených státech, v Brazílii, v Číně a já jsem si jist, že Evropská unie zajistí, že v tuto, v tuto, tentokrát se z Paříže vrátíme spokojení a že dosáhneme ambiciozní globálně závazné smlouvy. Děkuji a pan Kofot, prosím, má slovo. Thank you so much. Mnohokrát děkuji, jsem zde. Eh, pane designovaný místo předsedo, vy jste dnes tady dal mnoho velmi dobrých eh, odpovědí, jak budovat zelenou Evropskou energetickou unii, ale v tom vašem prohlášení vlastně říkáte, že Evropská unie by měla být světovou jedničkou co do obnovitelných uh, energií. To je velký cíl, když se tak na to podíváte. A když se podíváte na globální investice, které klesly do této energie, dokonce v Německu a jinde, a klesly to takže význačně o značné procento, proto by mě doopravdy zajímalo, co si myslíte, respektive jak byste konkrétně usiloval o to, aby se skutečně Evropa stala jedničkou na světě v obdovitelných eh, energiích. Jaké stavební kameny k tomu povedou a jak, se, jak by to vypadalo tedy potom v roce 2030, až budete ten cíl poměřovat s realitou. 27% to má být v roce 2030 eh, obnovitelných energií. To je hodně ambiciozní cíl, tak eh, co si o tom konkrétně myslíte? Mnohokrát vám děkuji. Já vám také mnohokrát děkuji za tento dotaz. Já jsem přesvědčen, že Evropa je opravdu vedoucí eh, v této oblasti ve světě. Když se podíváte na skutečnost, že 41 eh, nových eh, Eh, instalací pro obnovitelných zdrojů se dělají právě v Evropě, tak si myslím, že to je velmi významný faktor. Když se podíváme na kvalitu našich technologií, pak eh, nikdo asi nebude spochybňovat, že jsme číslo jedna na světě. A já s potěšením vidím, že dnes už je tady i ta podnikatelská strana kval, že zelené kval, eh, technologie se stále více prosazují. Uvidíme, že stále více lidí jsou v tom zaměstnání, že exportujeme ty technologie, úspěšně si vedeme v mezinárodní konkurenci, pokud je o vývoz těchto technologií. Rovněž jsem přesvědčen, že během příštích pěti let dojde k takovému významnému přemostění, že tedy už dosáhneme té kritické masy, a výrobní náklady na, energi- na jednotku vyrobené energie budou proce klesat. Už to vlastně vidíme a bude to pokračovat. Zdokonalujeme technologie, zjišťujeme, jak se mají napodovat, napojovat do sítě. Musíme hodně usilovně odstraňovat úzká místa, nejenom na národní, ale i mezinárodní úrovni. A to, myslím, je velice dobrý argument ve prospěch toho, proč si musíme stavět vysoké vysoké cíle právě v oblasti obnovitelných energií. A e, ten cíl 27% si myslím bude překonán, protože e, e, v zkušenosti vůbec důvody, proč to budou podniky dělat, povedou nakonec k tomu, že to bude víc než těch 27%. Pan Werner Kdekoliv. Pane Ševčoviči, vy jste neodpověděl na otázku kolegyně Köstingerové, jak jste tehdy hlasoval při tom rozhodnutí pana Almunie, které se týkalo eh, té britské jaderné elektrárny. Já se tedy ptám, hlasoval jste proč je proti a za druhé. Nejde tak pouze o otázku toho, zda je odpovědná jaderná energie, ale jde o neskutečné narušení hospodářské soutěže eh, asi ve výši 35 miliard eur, protože je tam záruka 30 let minimální cena 700 centů nad tržní dceru. Já si myslím, že to neodpovědne. Ne. Na jedné straně říká komise, že biopaliva první generace je možné užívat respektive subvencovat do roku 2020. Eh, máme tady směrnici EU, která se bude se předpracovávat. Co uděláte, když Francie přijde se stejnými požadavky jako Velká Británie? Pak vás celá agenda obnovitelných zdrojů bude naprosto neprosaditelná, nebude k ničemu. Proto se vás ptám a prosím, jak chcete zajistit konzistentní energetickou politiku v Evropské unii, když v takovémto jednotlivém případě došlo k tak závažné chybě a to po zvolení pana Junkera, ne před jeho zvolením. Děkuji za velice výrazné prohlášení. Pokud eh, jde zase o případ elektrárny Hinkley. Já myslím, že jsem široce vysvětlil, že to se nejedná o priority energii, že to byl prostě případ, který se ekonomicky analyzoval. Dělali to, dělali to hlavní ekonomové v příslušném generálním e, direktorátu. Tady se jednalo o selhání trhu a proto státní podpora pro tento krást, konkrétní projekt byla da, eh, schválena. Já jsem skutečně proto hlasovala, když se ptáte, protože to bylo to plně slučitelné s pravidly o státní podpoře. A kdybychom nebyli respektovali smlouvu, pak by komise ne, respektive komise jednala tak, aby eh, respektovala smlouvu a její předpisy pro státní podporu. Teď biopaliva. Jeden z důvodů, proč jsme navrhli, aby se nepokračovali s těmi cíly v roce 2020, protože nás prostě zklamala ta první generace biopaliv. Prostě byly tady nezamýšlené důsledky. Když se platí na to tlačilo. A když se místo zemědělských plodin eh, pěstovaly plodiny na palivo. A plus k tomu nebyla to vždycky taková paliva, která by odpovídala charakteristikám nutným pro snížení CO2, jak jsme to očekávali. Proto si myslím, že naše návrhy ILUK a to, že my teď tlačíme na to, aby jsme měli kvalitní závěry v této věci v Radě a v Evropském parlamentu jsou velice důležité. A pak nám půjde o to, abychom měli podporu pro, genera- pro kvalitnější druhou generaci biopaliv. biopaliv. Ano. V přechodné fázi ze starého systému energetiky s neflexibilními velkými elektrárnami směrem k novému Eh, systému s rozmanitostí obnovitelných zdrojů. A v této přelomové fázi máme frikce, to je jasně. V některých zemích vidíme, že provozovatelé fosilních eh, elektráren rádi by chtěli subvence pro provoz jejich zařízení, jak zabráníte tomu, abychom měli 28 e, trhů s kapacitami s vlastně soutěží jednotlivých státních podpor a dále. Velmi vítám, že jste, tady se tady zastával směrnice o ekodesignu. V této věci panuje velké množství zcela neoprávněného populismu. Máme studii, která říká, že třetina úspor energie pomoc přijde právě z této směrnice. A e, Komise tady navrhuje ještě 17 další typů produktů. Já se ptám, byl byste proto, aby se tam zahrnuli do té regulace i další typy produktů? Děkuji, máte naprosto pravdu, že momentálně se nacházíme ve velice složité přechodové fázi. Například je tady příliv energie velice ale kolísavé, co se týče um, obnovitelných zdrojů. Když příliš svítí sluníčko nebo příliš fouká vítr, tak se potom to přetěžuje sítě a může to vydělat, udělat velké problémy v sítě. V případě Německa nebo eh, v sousedních zemích, jako je Česká republika, Polsko, Slovensko. A to si myslím je třeba řešit prostřednictvím lepší uh, spoluprací a koordinací provozovatelů přenosových systémů, tak, aby bylo možné vyrovnávat tyto fluktuace, tato kolísání e, v energetických sítích. Protože to si myslím je rovněž klíčem k vyšší integraci a k většímu zahrnutí eh, energie se eh, obnovitelných zdrojů do eh, naší, naší sítě. Čili musí tady být schopnost kompenzovat takovéto, takováto kolísání, aby se to znovu vybalancovalo, vyrovnalo. Pokud je o směrnici o ekodesignu, Tady se v tomto případě se domnívám, že bychom měli sice pokračovat, ale pokračovat inteligentně. Znamená to, že naše návrhy musí být podloženy velmi solidní technickou analýzou a jednat v těch oblastech, kde máme jistotu, že výsledky budou pozitivní, že zcela jasně tady bude přidaná hodnota a že to za to bude stát. Poslední prvek který bych zmínil v souvislosti s designem, je tento. Potřebujeme daleko eh, výraznější veřejné konzultace s občany, lepší informovanost. Proč to děláme? Nejde jenom o, nebo vůbec nejde o byrokra- byrokracii, jde o úspory energie, o to, aby nakonec občané za energii v Evropě platili míň. Tak a teď poslední dotaz. Pan Nuno Melo. Um- Pane navržení komisaři, chci říct, že to máme tady velká ohrožení energetické bezpečnosti momentálně, politická nestabilita, víme, jak to vypadá s dodávkami plynu, máme také teroristické útoky. Evropská komise sama uznala, že výroba energie v Unii se zmínil, snížila asi o pětinu mezi lety 2007-2012. a Eh, víme, že velké množství eh, energie v Evropské unii se pokrývá z externích dodávek, což eh, v roce 2012 byl účet ve výši jedné miliardy eur každý den. Já se ptám, jakou máte tedy strategii pro energetickou bezpečnost a jaké máte plány pro nouzové situace a jaké máte mechanismy pro záchranu tak těchto situací a dále. V Evropské sítě pro plyn my víme, že propojení, eh, které by šlo přes Iberský polostrov, by mohlo snížit eh, závislost na Rusku. Myslíte si, že by to byla vhodná cesta? Thank you. Uh, thank Ano, já vám děkuji. První otázka se týká zabezpečení energetických dodávek. Jak už jsem říkal, velice mě povzbuzují výsledky nedávných zátěžových testů. Ukazuje se, že jsme se z minulé krize poučili a že jsme teď v daleko silnější pozici, než v jaké jsme byli před pěti lety. Ale i tak si myslím, že můžeme a musíme situaci zlepšit. Řekl bych tedy, že se musíme zejména zaměřit na toto, jaké mají jednotlivé státy na plány pro každý případ, kdyby se něco stalo, zda jsou vzájemně služitelné, jak to zlepšit, jak zvětšit také kapacitu skladování, protože i tady je to zlepšovat. A pak si také myslím, že je třeba se zamyslet nad stěžejnými prvky Myslím tím přeshraniční propojení zpětných toků všech těch prvků, které by propojené energetické systémy, které by způsobily tak, že propojené energetické systémy fungovaly tak, že ať by se stalo cokoliv, vždycky by byly schopny pomoci státu, který by se dostal do potíží. Čili plány na podporu, na eh, řešení naléhavých situací, vysoká evropská kvalita, což by měla sledovat a kontrolovat Evropská komise. Pak pokud je o financování, projektů, které jsou společným zájmem, aby se řešila úzká místa. Já si velmi dobře pamatuji na první Eh, návrh komise byla to nástroj pro propojení Evropy a byl daleko ambiciozní. Teď máme 6 milionů euro, nakonec samozřejmě potřebujeme víc, potřebujeme daleko větší prostředky. Proto musíme využívat veškerých možností a využívat také možností soukromého sektoru a soukromých finančních trhů, protože potřeby existují, vím konkrétně na Pyrenejském poloostrově, zejména pokud jde o propojení elektřiny i plynu. Děkuji. A po poslední odpovědi bych rád také poděkoval kolegům za dotazy, které dnes večer položili Rád bych také poděkoval designovaným nému vícepředsedovi komisy za to, že, že nám takto zodpověděl od otázky. A teď bych poprosil designovaného, pana demizinovaného komisaře o jeho závěrečné prohlášení. Nemělo by to trvat déle než pět minut a poté ukončíme tuto schůzi. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já si uvědomuji, že už se připozdívá, ale nejdříve za všeho bych vám všem chtěl poděkovat za vaše otázky, protože si myslím, že to bylo jasné potvrzení, potvrzení toho, že pokud jde o odborné znalosti, tak tady máme skutečně celou řadu vynikajících expertů jak ve výboru pro životní prostředí a veřejné zdraví, ale také ve výboru, výrob, výboru pro uh, průmysl, výzkum a energetiku. Takže a projevilo se tady nejenom to, že jste odborníci, ale také, že se velice eh, pozorně věnujete eh, tomuto tématu, že vám záleží na evropských občanech a to se projevilo eh, ve, v této diskuzi, ale také v práci těchto výborů, jak v předchozím funkčním období, tak v tomto novém. Já vím, že všichni se této oblasti věnujete už celou řadu let a že své odborné znalosti využíváte pro úspěch evropského úsilí této sféře, což bude jistě naprosto nezbytné i v následujících pěti letech. Dnes jsme hovořili hodně o budoucnosti a já se s vámi mohu v těchto posledních několika minutách podělit o to, jak, jak se dívám na kritéria, podle kterých vám nás budou evropští občané posuzovat za dalších pět let. Evropský parlament a Evropskou komisi. Budou to jednoduché otázky. Podařilo se nám bojovat s klimatickými změnami, podařilo se nám poskytnout Evropě eh, dostupnou, cenově dostupnou a čistou energii, poskytli jsme našim občanům bezpečnost, solidaritu a důvěru v oblasti energetiky, podařilo se nám znovu nastartovat růst, podařilo se nám na pomoci vytvoření nových pracovních míst, připravili jsme Evropu na konkurenci v novém globalizovaném světě. A poslední kritérium, a to bude možná nejdůležitější, je, udělali jsme to evropským způsobem, to znamená ekologicky, pomocí udržitelných politik a také za využití a udržení vysokých sociálních standardů. A já vím, že nebudou asi existovat žádné snadné odpovědi na tyto velice obtížné otázky a bude nás posuzovat přísná porota, protože každý občan bude nejlepším soudcem toho, který může posoudit, jak se nám podařilo tyto ambiciozní cíle splnit. Ale jak už jsme dnes říkali, samozřejmě ty výzvy jsou obrovské, ale jak už jsem řekl, věřím také, že Evropa v tuto chvíli je ve velice dobré pozici a má k dispozici veškeré mož- nástroje pro to, aby mohla provést všechny nezbytné změny. A já věřím, že společně s vámi, naším kombinovaným společným úsilím, se nám může podařit eh, ty změny provést. V předchozím období jsem pracoval v Evropské komisi, byl jsem odpovědný za eh, interinstitucionální vztahy, za vztahy s Evropským parlamentem. Jak všichni víte, pracoval jsem s výborem pro ústavní záležitosti, pro právní záležitosti. Úzce spolu, jsme spolupracovali na eh, konferenci předsedů výborů také s panem předsedou a když byl také předsedou Evropského parlamentu. A já velmi věřím v posílenou spolupráci mezi našimi dvěma orgány velmi podporuji strukturální dialog, to znamená, že chci velmi úzký vst- pracovní vztah mezi vašimi výbory a komisí, pokud jde o plánování naší práce, provádění naší práce a také pokud jde o hodnocení naší společné práce. A pokud si získám váš souhlas, tak nadále budu velice úzce spolupracovat s oběma vašimi výbory co nejlepším způsobem, co nejefektivněji a budu připraven sem přijít, kdykoliv budete mít pocit, že je třeba se mnou něco projednat. Samozřejmě budu také nadále pracovat jak oficiálně, tak osobně s vámi všemi, protože si myslím, že pouze společně se nám může podařit splnit všechny ty ambiciozní cíle, které jsme se na následujících pět let stanovili. Takže vám moc děkuji za všechny vaše otázky, děkuji vám za dobrou atmosféru během tohoto slyšení, velmi to oceňuji a pokud obdržím vaši podporu, tak se budu těšit na další spolupráci s vámi i do budoucna. Děkuji vám. Uh, thank you very Děkuji mnohokrát, říká pan Buzek, pane designovaný komisaři a místopředsedo za vaše odpovědi, za vaše závěrečné slovo a také za těch pět dní velmi pilné, pečlivé práce, abyste se připravili na naše slyšení. Děkuji všem kolegyním a kolegům, kteří sedí zde v sále. Děkuji mnohokrát za vaši trpělivost ale také jste projevili to, že eh, vám velmi vášnivě záleží na energetické unii. A za Teď mám zprávu pro koordinátora výboru ITRE. Hodnotící eh, jednání proběhne zítra v 9.30, ještě před společným zasedáním s výborem ENVY. Děkuji mnohokrát také Giannimu Laviovi, spolupředsedovi našeho jednání. Děkuji. Děkuji, říká pan Lavia také. Pro informace pro koordinátory výboru Envy zítra začínáme brzy, už v 9 hodin máme hodnotící jednání a později potom to projednáme společně s koordinátory výboru ITRE, eh, abychom mohli tady závěreč, provést závěrečné hodnocení. Už je eh, pozdě na to, abych řekl dobrou chuť k večeři, ale doufám, že ještě přece jenom ta dobrá večeře bude. Uvidíme se zítra.